s opužděním. E, dámy a pánové, e, s akademickou čtvrthodinkou se pustíme e, do zasedání. Možná, že je to proto, že zasedání má dnes spíše takovou povahu akademickou, vědeckou. A v souvislosti s tím jsme najeli na akademický režim a zahajujeme o čtvrt hodinky později. Naše eh, dnešní zasedání je výjimečné, neboť jsme eh, hostiteli zácného hosta, eh, který tak dlouho přispívá k rozvoji evropského zemědělství a venkova a přispíval. Často vzpomínáme na komisaře Fischlera, takže ten eh, pan Fischler je velice známý stále a vaše práce, co by komisaře, je velice eh, známá. Pane komisaři, já vám děkuji, eh, že jste přijal naše pozvání. A přijel. Ráda bych, rádi bychom si eh, vyslechli vaše názory eh, na eh, řadu důležitých a vážných záležitostí, se kterými se potýkáme na úrovni Evropského parlamentu a také na širší úrovni, neboť společná zemědělská politika stále více nabírá vnější rozměr ovlivňují vnější eh, podmínky nejenom dané VTO, ale i TTIP. Máme tady debatu eh, nad eh, novou obchodní dohodou. Dnes dopoledne jsme vedli dlouhou debatu o situaci na trhu s mlékem. Nechci hovořit o těch problémech Mm, na které eh, bychom také rádi slyšeli eh, vaše názory. Možná, eh, že na, do toho se pustíme v budoucnosti a dnes jste tady naším hostem jako člověk, který vede vědecký výbor výstavy Expo Milan 2015. Jsme rádi tedy, že jste přijel a že také ovlivňujete eh, věcnou eh, stránku výstavy, ty eh, obsahy, které se tam budou, budou prezentovat. Řada poslanců jistě bude souhlasit s panem poslancem De Castro v čele. Ten se hodně věnuje věci té výstavy. A my proto očekáváme eh, vaše vystoupení. Jak jsem říkal, škoda, eh, že se bude zaměřovat jenom na eh, některé věci, ale jak říkám, doufám, že někdy nám bude potěšením ve s vámi delší debatu o řadě výzev, které stojí před evropským zemědělstvím. Pane eh, komisaři, eh, dovolíte-li, předám vám teď slovo. Chairman, I can assure... Pane předsedo, já vás mohu ujistit o tom, že to nebude příliš akademické, to, co teď budu říkat, vážení poslanci, dámy a pánové. Přesně za 177 dní se zahájí Expo Milan 2015 nabídne Evropě jedinečnou příležitost zaměřit se na jednu z největších výzev Evropy, výzev pro naši společnou budoucnost, a totiž jak zajistit bezpečné, výživné a dostatečné potraviny pro veškeré lidstvo udržitelným způsobem. A mluvím tady jako předseda řídícího výboru, který vznikl v květnu a společně s Evropským parlamentem představuje 11 odborníků na vysoké úrovni, nejenom z Evropy, a má pomáhat při přípravě programu výstavy Expo 2015. Naším cílem je přispět k obohacení dědictví Expa, podpořit politickou debatu a zpracovat vědecký program pro zabezpečení potravinových dodávek. 174 zemí, nesčetné mezinárodní organizace, včetně OSN a agentur z Říma, se budou účastnit této univerzální výstavy a je v zájmu Evropské unie využít tuto platformu a prosadit se jako klíčový aktér v celosvětové debatě o zabezpečení potravin. Téma EXPA jak nakrmit planetu, energie pro život, představuje křižovatku pro několik různých nebo průřez různých politik od zemědělství po životní prostředí, o bezpečnosti, přes průmysl až po inovaci a výzkum. Evropská unie musí využít této jedinečné příležitosti a skutečně přispět k globální debatě o zabezpečení potravin a udržitelnosti. A proto bude navíc důležité, nejen ukázat, nakolik kvalitní je evropský potravinářský sektor a také ukázat, že stojíme na čele v oblasti výzkumu, ale pokusit se také navázat plodnou spolupráci se všemi zúčastněnými a přizvat mezinárodní společenství, vědecké společenství k tomu, aby se plně zapojilo do dialogu. Už od samotného počátku účasti EU byla jasná jedna věc. Výzkum a inovace jsou ústřední ve snaze řešit tlaky na celosvětový systém a uspokojení populace, která má stále větší požadavky na bílkoviny, aniž bychom vyčerpali naše přírodní zdroje v nadcházejících desetiletích. Musíme také řešit nedostatky, které v současné době jsou v rámci zemědělské výroby. Omezení, která představuje změna klimatu, nedostatek vody a spotřeba půdy a využívání pozemků pro nezemědělské účely, tento proces stěžují. Dobré poznatky a inovační základna v EU mohou uvolnit potenciál a umožnit větší zisky, větší odolnost a účinnější použití půdy udržitelnějším způsobem. Z těchto důvodů úloha vědeckého řídícího výboru spočívá v tom, že má zajistit, aby Evropská unie zaujala aktivní roli na Expo 2015, aby prosadila své myšlenky a aby přispěla k mezinárodní debatě. posledních měsících řídící výbor připravil diskusní dokument, který obsahuje budoucí priority pro výzkum, vývoj a inovaci v oblasti potravinářství. Tento dokument si především klade za cíl označit ty oblasti, kde evropský výzkum může představovat tu největší přidanou hodnotu. Bude východiskem pro diskuze se všemi zúčastněnými i se širokou veřejností. V průběhu Expa 2015 zajistíme, že se dotkneme všech aspektů globálního zabezpečení potravin, že budeme mít atraktivní akce a že bude také dostatečný prostor pro diskuze, konzultace a výměnu praktických zkušeností. Tímto způsobem nakonec přispějeme k tomu, že obohatíme ze strany EU dědictví EXPA. Dovolte mi, abych krátce zmínil, co doporučujeme. Řešit výzvy globálního zabezpečení potra, potravin. A proto členové výboru předpokládají, že budeme potřebovat nové poznatky v dalších sedmi oblastech. Za prvé, vylepšení veřejného zdraví prostřednictvím výživy, jak můžeme jíst zdravě a udržitelným způsobem. Za druhé, omezit plítvání, zefektivnit potravinový řetězec. Za třetí, zvýšit bezpečnost a kvalitu potravin. Za čtvrté, spravovat potraviny ve stále globalizovanějších systémech potravin. Za páté, zvýšit rovnost v potravinových systémech. Za šesté, spravovat pozemky pro všechny systémy nebo služby ekosystémů s cílem udržitelného světového vývoje. A v neposlední řadě udržitelným způsobem zvyšovat produkci zemědělství, to znamená udržitelná intenzifikace. Řada z těchto věcí je více sektorová, průřezová a zakotvená v kultuře, ve zvyklostech. EU má proto možnost a příležitost sehrát významnou roli při řešení těchto průřezových otázek přizpůsobením výzkumu a tím, že ukáže, že může stát na čele a může věnovat prostředky inovaci a osvědčeným postupům a povzbudit multidisciplinární přístup. To však možná nebude stačit, aby se vyřešily tyto obtížné rovnice. Musíme také zvážit dopad rozhodnutí jednotlivých občanů dopad na bezpečnost potravin. A proto je navíc důležité, abychom také podpořili lepší porozumění potravinovým systémům a respekt vůči potravinám prostřednictvím osvěty, aby lidé lépe chápali, jaký je globální dopad jejich jednotlivých rozhodnutí, aby odpovídajícím způsobem změnili své návyky. Dámy a pánové, Zajistit potraviny pro planetu, to je obrovský a složitý problém. A musíme také předvídat, jaké to bude mít dopady. My jako Evropská unie bychom měli co nejlépe využít těch šest měsíců, které nám naskytá Expo 2015, až se pozornost světa zaměří na nás. Musíme podstatným a hmatatelným způsobem pokročit mezinárodní spolupráci na cestě k zabezpečení potravin. Děkuji za pozornost. Bardzo děkujeme. Děkuji vám. Já si myslím, že by bylo vhodné e, teď e, vyslechnout zástupce Evropské komise takže bych eh, poprosil pana ředitele Hany Okise, z generálního ředitelství pro eh, zemědělství a eh, výživu. Máte slovo, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu stručně a od začátku bych vyjasnil, že Evropská komise se účastní na Expo Milán za skvělé koordinace eh, společného výzkumného centra a jednotlivá generální ředitelství připravují celou sérii akcí. V eh, ředitelství eh, pro zemědělství budeme pořádat více než 20 akcí, které s tím budou souviset. A já bych se tady jenom zaměřil velmi stručně na jednu z priorit, o kterých hovořil pan Fischler, a sice trvale udržitelná intenzifikace protože to hodně souvisí s debatami, které se vedou na tomto výboru. Je to jedno z témat, která eh, vyvolávají takové eh, trochu eh, rozpory, protože jakým způsobem udrži, udělat udržitelnost, tam se spojuje ekologické a ekonomické aspekty. Zdá se, že to je věc, která souvisí i s veřejnými statky. A potom eh, intenzifikace eh, využití půdy. Intenzifikace eh, vede k zvyšování soukromých statků a produkce. A jak to sladit s tedy tím prvním cílem? My víme, že toto bude eh, do budoucna výzva a my se pokusíme uspořádat alespoň jednu akci v rámci Expa a Milán, která se bude zaměřovat na tuto problematiku. Pokusíme se eh, nejenom eh, popsat cestu, kterou se dáváme v Evropské unii, jakým způsobem se odlišujeme nebo podobáme jiným způsobům přístupu k tomuto problému ve světě a zasadíme to i do výzkumu v akademickém světě a také do e, v rámce výzkumu, který dělají například naši kolegové ve společném výzkumném e, centru. Myslím si, že na tom se e, všichni velmi dobře shodneme a my pracujeme s některými členy výboru pro vědu na akci Eh, tedy na účasti na této akci. Děkuji, pane eh, řediteli, a teď eh, zahajuji debatu a nejdřív dám slovo panu poslanci de Castrovi, který má nejvíce vztahu k té výstavě. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je to skutečně potěšení vyslechnout tady pana Fischlera a předsednictví eh, pana Fischlera a Louis Kingston je mimořádnou příležitostí pro moji zemi, pro Milán a pro celou Evropu. Je to úžasná příležitost věnovat Expo 2015 tématu eh, potravní bezpečnosti. Už dnes ráno Franz Fischler eh, na zasedání výboru Envy eh, předložil výsledky toho řídícího výboru a zde ve výboru Agri budeme hovořit o hlavních směrech které vypracoval tento vědecký řídící výbor po prvním měsíci své společné práce. Já si rovněž myslím, že je velice důležité vysoce ocenit e, úsilí, e, které bylo věnováno pro to, aby byly identifikovány velké výzvy a velké problémy e, naší palety. Je pravdou, že žijeme eh, v situaci, kdy jsou ceny zemědělských komodit nízké a po eh, rozpravě, kterou jsme absolvovali dnes dopoledne k otázce mléka a mléčných výrobků, eh, musím říct, že je tomu skutečně tak, jak to ostatně pan komisař Fischler ví velmi dobře, že se nacházíme v situaci snižování cen. A jak reagovat na rostoucí poptávku po potravinách z Ázie a z Číny především. E, mění se e, e, způsoby stravování, mění se toky potravin, jak tedy reagovat na Eh, obyvatelstvo, eh, které je v plném rozvoji a žádá stále víc a víc eh, objemu jak soji, tak dalších plodin. Je tedy třeba lépe řídit procesy globalizace a zlepšit ten potravinový řetězec. Já věřím, že Expo 2015 v Milánu dá také příležitost k rozpravě a k hledání odpovědí na tyto otázky. A chci využít přítomnosti pana předsedy výboru Fischlera, abych mu položil otázku. A ta je následující. Jak bychom mohli zvýšit zemědělskou výrobu a přitom udržitelným způsobem spravovat přírodní zdroje? Vy jste hovořil o udržitelné intenzifikaci. Člověk by měl skoro pocit, že se jedná o protimluv. Eh, chtěl bych vědět, pane Fischlere, zda byste mohl eh, tento koncept trochu více vysvětlit, protože jde o budoucnost výzkumu v této oblasti. Posel Halens Garcia. Děkuji a teď má slovo paní poslankyně eh, Halens Garcia. Es un placer volver a... No, děkuji. Já jsem skutečně velice ráda, že tady eh, mezi námi opět vidím pana Fischlera o dva roky později a rovněž jsem eh, obrovsky šťastná, že vás tady můžeme přivítat. Dovolte několik dotazů k vám jako předsedovi vědeckého řídícího výboru pro Expo 2015. Myslím, že e, by bylo dobré vědět, zdali, když jste definovali e, témata pro e, tuto výstavu, zda také přikládáte určitou váhu těm kontrolním eh, agenturám pro bezpečnost potravin. Eh, hovořím o tom proto, že teď je tady celá řada prací, které právě práci těchto kontrolních agentur, kontrolních eh, pracovníků Eh, zohledňují a probírají. Jde o to ochránit spotřebitele, eh, takže eh, kontroloři v potrovinových řetězcích jsou důležitým faktorem, důležitými aktéry takže by mě zajímalo, zdali se budou nějaké více e, probírat v rámci Expa 2015. A pak bych také chtěla vidět, odkud přichází všechny e, finanční prostředky e, pro financování těchto iniciativ. S reformou společné zemědělské politiky jsme zaznamenali, že poprvé agro potravinářský sektor v tomto směru e, začíná se pohybovat na trochu jiné ploše. Děkuji, teď pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane Fischlere, za e, to, že jste nám e, představil činnost vašeho výboru. Já se chci zeptat na několik věcí. Určitě je správně, že v Miláně představujeme náš evropský model, ale ono se jedná především o světovou výstavu. Nejde tedy jenom o evropské zemědělství, ale o zemědělství v celém světě. A pokud o to, jak se do budoucna přibližovat nebo zbližovat se světem, tak je velmi důležité, co se vlastně děje ve světě. Když hovoříme o trole udržitelné intenzifikaci a tom, co se děje po celém světě, tak si upřímně eh, ří, eh, musíme říci, že brzy začneme hovořit o, o technologiích, eh, které jsou všude po světě vyvíjeny, ale v Evropě odmítáme v zemědělství, protože v Evropě nám mimořádně jde odmítat technologický pokrok, zejména v oblasti zemědělství. Jak se tedy budeme eh, k tomu stavět v Miláně? Budeme hovořit o takových eh, tématech. Eh, nejznámějším je genová technika, ale máme tady i jiné věci, nad kterými se velmi pilně lámeme hlavu v Evropě. Takže jak konkrétně tam budou probíhat debaty? Jsou tam nějaké semináře, kongresy, na kterých my jako parlament nebo Eh, výbor eh, pro zemědělství bychom se měli zamývat, jestli eh, se do nich nezapojit, abychom mohli ovlivnit případné výsledky. Děkuji. A teď pan poslanec Egnu. Máte slovo. Pane Fischlere, asi si na mě nebudete pamatovat. A pamatujete si, tak dobře. Eh, vaše návštěva eh, v Národním zemědělském svazu v eh, Velké Británii. Já navážu na předchozího řečníka a nikdy jsem nepou, nečekal, že se na to někdo zeptá. Máme dvě výzkumné instituce u nás v Británii, obě u mě v regionu. Jedno se jmenuje Výzkumné centrum Johna Enise a oni nalezli způsob, jak Eh, vypěstovat bramboru, která eh, mm, vlastně eh, dolá bramborovému moru. To je houbové onemocnění, které mm, mu se velmi dobře daří obcházet fungicidy. Díky genetickému inženýrství jim se to podařilo, ale nemůžou to uvést do komerční výroby. Potom u nás taky máme Rosenstedt. Tam zase vymysleli, jak vypěstovat rostlinu, která eh, odradí eh, eh, škůdce. Ne, že je úplně zničí. To je asi to, ten nejlepší způsob. Je to dobrý nápad. Ovšem nemůže se to používat, protože by bylo třeba, nebo se muselo použít genetické modifikace. Jak předřečník říkal, Tihle britští věci eh, asi eh, budou, budou moci ukazovat výsledky své práce v Miláně. To by mě moc překvapilo. A poslední věc. Eh, zákaz neonikotinoidních povlaků na semenech, na osivech. My jsme v Evropě zakázali něco, co je nesmírně důležitého, bez jakéhokoliv vědeckého Eh, podkladu britští zemědělci teď musí eh, používat sibomesrin eh, při postřiku raných odrůd, než aby používal něco mnohem méně škodlivého při postřiku osiva. Tohle jsou eh, problémy ne britského zemědělství, ale evropského zemědělství. Ale my se eh, své hlavě eh, rozhodujeme ignorovat možná řešení. Tak jsem zvědavý, co mi k tomuhle řeknete, jestli se to bude probírat v Miláně. Děkuji a teď eh, paní poslankyně Martinez. Paní předsedkyně, máte slovo. Welcome, uh, Děkuji, pane eh, předsedo. Vítám vás, pane Fischlere. Jsem ráda, že tady jste. Mám dvě otázky. Jedna se týká trhů a změn na trzích. To, co my potřebujeme, je pro stabilní rozvoj zemědělství jsou investice. A tady přitom na zemědělských eh, trzích vládne velká nejistota. Eh, váhá se s investicemi a už teď je patrný nedostatek investic v této oblasti. Můžeme v Milánu eh, něco v této věci podniknout, zabývat se otázkou volatility trhu. Druhá otázka se týká nových technologií a jejího přijímání uvnitř Evropské unie všeobecně. To je zase téma, ke kterému se budeme muset nějak postavit, pokud přijmeme rozhodnutí se eh, těch eh, technologií, eh, těm technologiím vyhnout, tak jaké máme jiné možnosti investice do nějakých nových výzkumných projektů, pokud si řekneme, že něco pro nás je nepřijatelného. Včera jsme tady měli v tomto směru doktora Pečáliho, jeho sdělení je jednoznačné, nic senzačního. Eh, on hovoří eh, o extenzivním zalesňování. Je tady, to znamená méně eh, méně půdy pro potřeby urbáního rozvoje a zalesňování. Budeme mít tedy méně půdy pro zemědělské účely. Takže teď je třeba e, v tomto směru e, nějak dál rozvíjet analýzu. Co o tom soudíte? Děkuji, pan posl. Děkuji a teď pan poslanec Hausling. E, pan Fischer, je dobře, že jste přišel, abyste představil svoji koncepci, ale já bych si představil ještě nějaké konkrétnější odpovědi, protože si myslím, prostě, eh, že jsme zvyklí eh, na spoustu krásných výstav eh, s pestrými obrázky a najednou a tam se všude pálí kadidlo a vypadá to, že všechno je v pořádku. Kdybyste tady dnes dopoledne seděl na debatě v o mléčném pořádku, o mléčném trhu, tak byste viděl, že to zase tak v pořádku ehm, není. A já doufám, že na vašich diskuzních akcích eh, se mluví i o takových vážných akcích. Eh, kolegové hovořili o eh, nových technologiích, o genové technice, když to řekneme pořádně německy. Nemusíme eh, tady eh, dělat reklamu pro americké agrární koncerny, prosím. My máme evropský způsob zemědělské politiky a tady to taky funguje, aniž bychom eh, tady uplatňovali genetickou techniku. A teď se podívejte, světová zemědělská nebo evropský zemědělský model a světový zemědělský model Vlastně nemůžeme eh, říkat, eh, že přesně eh, víme, jak to dělat. A takovouhle výstavu bychom měli používat k zahání diskuse. Musíme říci, že nemáme žádné jasné řešení mezi ozeleněňováním a intenzifikací, o kterém se tady bavíme už léta, ale musíme se do té debaty aspoň pouštět. A pokud hovoříme o zaměstnanosti, tak už se další dobu eh, vlastně hovoříme o tom, že se nejedná jenom o eh, technologie, ale i o jiné eh, cesty. Ani to bychom tedy neměli úplně vyloučit. Děkuji. Teď pan posl Ferán jako poslední. Euh, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem neměl původně v úmyslu vystoupit, ale to, co, eh, eh, to že tady vystoupil pan Fischler, eh, to mě přimělo tro, sformulovat nějaké připomínky. Vy nám počátkem tohoto odpoledne nabízíte takový filozofický diskurs, kde se nachází planeta, kam jde, to je takové zbožné rčení, kam ten svět směřuje. No, já bych vám chtěl říct, pane Fischlere, že v Paříži a jinde v těch prefekturách eh, duje vítr eh, revoluce, protože 5. listopadu se, eh, chystá, se chystají manifestace, pokud již neprobíhají, desítk tisíc francouzských zemědělců. Vy nám nabízíte lepší svět, pane Fischlere, ale jste tak trochu mimo mísu v souvislosti s venkovem. Co jste nám nechal za svého působení v komisi? světový eh, kontext, eh, který je výrazně, eh, výrazně pozměněn těmi způsoby vládnutí, které jste preferoval. Vy jste sem jistě přišel proto, abychom si s vámi vyměňovali názory a ne, abyste nám vnucoval ten váš. Ale vy, pane komisaři, jak si myslíte, že můžete dnes představovat budoucnost na Expo 2015 v Miláně, když jste vlastně byl zosobněním deregulace? Pane Fischlere, eh, budu s vámi eh, naprosto eh, upřímní. Vy se usmíváte. Já, se, po, já vás pošlu do Paříže, abyste se podíval, co se tam odehrává. Není možné dělat sterilní politiku. Je třeba, abyste dnes poslouchal volené zástupce národa, který trpí vašimi rozhodnutími. Já opravdu nemám daleko, k, já mám daleko ke smíchu, je mi smutnost toho, kam jste to vlastně přivedl. Dnes, pane, jak se můžete eh, nám opovážit říkat, že představujete budoucnost eh, s tím obrovským úpadkem, kam jste dovedl zemědělství v Evropě? Ještě zgošila se paní... Ještě se hlásí paní poslankyně Helbuš. Máte slovo. Děkuji. Pane Fischlere, vy jste představil eh, sedm bodů. Těch sedm bodů eh, mm, jsou pěkné, to jsou takové hezké věci jako eh, snižování odpadu, k zvyšování kvality, až k využívání půdy, vylepšování veřejného zdraví, trvalý udržitelný rozvoj. V té debatě eh, zejména eh, ten trvalý udržitelný eh, rozvoj se tady debatoval velmi intenzivně, spíše než intenzifikace. Když se na to budeme zaměřovat, ale výlučně, tak nám zbyde vlastně jen to, jen intenzifikace. Uvědomme si, že to je ale světová výstava. Když tam chceme představovat trvale udržitelnou intenzifikaci, tak kde jsou ve světě kapacity k trvalé udržitelné intenzifikaci? Já se tady zaměřuji na trvalou udržitelnost nejenom ekologickou, ale i sociální. Světová výstava by se měla použít přesně k eh, tomuto. A nepo, nezapomínejme na eh, ty eh, zemědělské zprávy, protože tam všechno tohle je postiženo. Tam se postihuje výzkum a také to bylo jedinečné proto, že do toho, byly zapojeny, do toho byla zapojena všechna odvětví, která s tím souvisela. A, a byli tam také všichni důležití lidé na místě. A to by byla, myslím, také úloha a, a takovéhle výstavy, to právě e, představit z evropského pohledu i z pohledu celého e, světa. My tady eh, ve eh, světě, eh, my tady mm, z Evropy nenakrmíme celou planetu, ale můžeme přispět tomu, aby se planeta sama nakrmila. A když hovoříte o potravinové bezpečnosti, tak můžete udělat další krok potravinové soběstačnosti, svrchovanosti. A to už by bylo úžasné. Moje představa takové světové výstavy by mělo být opravdu zapojený různých regionů a jejich potřeb a nejenom náš evropský pohled naše evropské vnímání. Potom to bude velmi pestré a plodné a přijdeme na nové nápady, než jenom abychom přišli na to, že Bůh ví, jakou eh, novou technologii vyřešíme nebo zprovodíme ze světa a problémy s bramborami. Už se eh, nehlásí do debaty nikdo další, takže eh, Poprosím pana předsedu Fischlera, aby zareagoval. V jakém eh, rozsahu jenom budete chtít. Děkuji, eh, já to tentokrát eh, zodpovím ve svém mateřštině, abych to zvládl co nejrychleji. Máme jenom 10 minut, takže proto se pokusím to říct velmi rychle. Chtěl bych eh, začít tím, že je nezbytné eh, si tady něco vyjasnit. Já jsem eh, výslovně zdůraznil, že úlohou řídícího výboru není vytvářet novou zemědělskou politiku. My nejsme mm, politický činitel, kdo, který rozhoduje. To je vaše úloha spolu s komisí a radou. My jsme výlučně zodpovědní za to, nebo se cítíme odpovědní za to, aby během výstavy eh, všechny nebo eh, de facto všechny relevantní témata, o které jde v souvislosti s globální bezpečnostní potravin, eh, byly, aby byla probrána všechna a aby byla zdůrazněna. A kromě toho je naší úlohou vytvořit výzkumný program, který se zaměří na to, protože nejde jenom o, o, o nás Evropany, kdo tady zkoumá v, tomto, v této oblasti, ale i jiné kontinenty eh, se tam vědecky angažují. A takže jaký může být evropský eh, přínos k eh, tomu, abychom vědecky dosáhli cíle globální potravinové bezpečnosti, zabezpečení globální potravin. Příští rok bude rozhodujícím protože generální schromáždění OSN v září bude rozhodovat o tom, jak eh, budou vypadat eh, cíle navazující na eh, cíle tisíciletí rozvojové. Tam šlo o to procentuálně dostat na polovinu počet hladovějících. To vypadá, že bude naplněno. Cílem pro nadcházejících 15 let bude úplně vymítit hlad. To už bude mnohem eh, náročnější cíl. A také tady vidíte, jaká eh, výzva tady eh, spočívá pro Evropu. Ovšem, v Miláně budeme na výstavě, kde bude 147 eh, účastnických zemí a já nemám možnost eh, předepsat každé zemi, co bude vystavovat a co ne. To oni si můžou eh, zcela svobodně rozhodnout. Ale chceme dosáhnout toho, abychom zejména ve spolupráci s italskou vládou, která bude mít největší pavilon, Evropská unie, ta bude mít také mimochodem pavilon jako unie, abychom eh, společně pokryli eh, co nejvíc důležitých témat, de facto všechna. Eh, a společně už jsme se zamýšleli nad tím, jaké výstavy jsou zatím naplánované a přišli jsme s velmi konkrétními návrhy ohledně toho, co bychom ještě se mohli doplnit, aby ten eh, eh, komplexní obraz, holistický obraz, eh, který tady řada poslanců požadovala, opravdu byl na výstavě poskytnut. Hmm, hlavně se zaměřujeme na globální potravinovou bezpečnost, tedy podle definice VHO a tam je definovaná, FAO, pardon, a to je e, zabezpečení potravin a, e, e, a otázka nezávadnosti potravin zároveň a, a otázka a ještě další. A když se budeme tedy zabývat touto globální potravinovou bezpečností, tak je jasné, že je třeba zvýšit výrobu. Abychom v nadcházejících desetiletích, protože na konci budeme mít asi 9 miliard lidí, k výživě. A příspěvek eh, k tomu eh, nebude pro každou zemi a každý kontinent stejný. A je zcela eh, mm, správné, když se tady říká, že Evropa tady má částečně úplně jinou roli než Afrika nebo Ázie nebo jiné kontinenty. Na základě zkušeností mm, které jsme v Evropě získali v posledních 70-80 letech, kdy se nám podařilo už po druhé světové válce velmi rapidně dosáhnout eh, schopnosti samozásobení, tak eh, ta zkušenost eh, vedla k tomu, že růst produkce zásadně je výsledkem z zvyšování výnosů a ne z obdělávání větší plochy. A že, ty, že to zvyšování výnosů do značné míry šlo na úkor životního prostředí. Takže teď, když hovoříme o trvale udržitelné identifikaci, tak určitě řada regionů v Evropě si bude pokládat otázku eh, trvalé udržitelnosti, to znamená odstranění chyb minulosti, spíše než otázku eh, maximální identifikace výroby teď. Zatímco jinde ve světě eh, bude ještě možné bez větší ekologické zátěže, když se podíváte na různé africké země, tak tam ty výnosy určitě snadně, snadno bez nějakých velkých technologií a super výnosných odrůd eh, bude možné třeba zdvojnásobit. Představte si, že průměrný výnos u kukuřice eh, v Burkině Faso je 1000 eh, kg na hektar. Takže z tisíce se dostat na 2000, když víme, evropský průměrný výnos je nějakých 8 tun, no tak to nemůže být žádná velká fuška. Takže ehm, k tomu tématu ehm, musíme přistupovat opravdu eh, ze, v jeho rozmanitosti. A potom ještě k těm konkrétním eh, podnětům, které jste zde vyjádřili. Nejdříve. Musím odpovědět na otázku, jak trvale udržitelně zvyšovat výrobu? To je typicky interdisciplinární otázka. Na to nelze odpovědět jenom, když řeknete, že potřebujeme lepší eh, druhy obojí nebo musíme zvýšit výnosy eh, dojnic. Tady hraje eh, roli důležitou rozhodující řada dalších faktorů. A myslíme si, že Vědecky se musíme zaměřit právě na eh, interdisciplinaritu, to znamená spolupráci různých vědeckých výzkumných disciplin, tak, abychom eh, dosáhli těch lepších celkových řešení. To, co požaduje paní Garcia, to znamená tu otázku eh, potravinářských řetězců, tak můžu vám už teď říci, že to máme na paměti, protože i teď se zaměřujeme na interdisciplinaritu tak, aby ty eh, abychom studovali eh, lépe celé potravinářské systémy a nejenom jednotlivé eh, výrobní kroky. Pan Dorfman poukázal na to, že jde také o vnímání světových aspektů. Ano, přesně o to nám jde nám nejde o mm, jenom evropskou otázku a proto ehm, my budeme pořádat akce v Miláně, které jsou naplánované tak, aby eh, na ně eh, nechodili jenom Evropané, ale celý svět. Protože eh, my chceme z lidmi celého světa debatovat o tom, jaký by mohl být eh, rozumný příspěvek k našim společným cílům z strany každého z nás. Nemůžeme. Ale eh, provádět výzkum a tento eh, výzkum, který by byl tedy pod diktátem Bůh ví koho pokud eh, není eh, věda svobodná, tak eh, ne, že by neměla společenský, společenský význam, ale musíme nejdříve umožnit výzkum, musíme umožnit udělat prostor pro výzkum. Otázkou je, jak potom naložíme s výsledky výzkumu. To je opravdu politická otázka, která Ehm, bude příslušet politickým eh, orgánům. A nemůžeme předem eh, předjímat, jenom proto, že nechceme tady něco, tak budeme zakazovat eh, výzkum. Čili v tomto ohledu ehm, taková debata o výzkumné etice by byla velice smysluplná. A v tomto eh, smyslu také eh, vnímám námitky eh, kolegy z Británie k těm jednotlivým řešením těch rostlinných nemocí. Pokud jde o cenovou volatilitu, tak to je součást výzkumu. A sice také proto, že v tuto chvíli už, eh, nebo ještě vůbec není jasné, jestli eh, rostoucí nebo padající ceny by eh, byly větší problém pro globální potravinovou bezpečnost. Můžete se podívat na dokumenty FAO nebo OECD nebo jiné mezinárodní organizace, a zjistíte, že před hospodářskou krizi 2008-2009 se obecně eh, říkalo, že za hlad ve světě mohou eh, stále padající ceny. V roce 2010 úplně stejné eh, organizace napsaly, že za hlad ve světě mohou rostoucí ceny. Takže tady vidíte, že ta věta, věc bude složitější, než se někdy píše a musíme se naučit eh, s eh, touto eh, složitostí zacházet. Potom, co tady říkal pan Bačár k zalesňování, tak to mm, můžu jenom potvrdit. Já ho docela dobře znám, vím, na co tady myslí. Nejde jenom o to, abychom zalesňovali ty nejlepší zemědělské eh, plochy. Jsou eh, oblasti ve světě, kde eh, zalesňování má opravdu velmi pozitivní dopady. Například v oblasti Sahelu. Stále pokračuje dezertifikace. Nejdříve ji můžete zarazit právě nebo zadržet prostřednictvím zalesňování. Jsou jiné oblasti ve světě, kde eh, se eh, zbytečně eh, vyklučily lesy, částečně tropické lesy, částečně jiné lesy a přesto se z toho neudělaly žádné zemědělské plochy dodnes. Čili i tady je třeba toho kus udělat a zemědělství nebo zalesňování také může být velmi pozitivní z hlediska klimatu co nezvládneme, to vám řeknu rovnou, že nevyřešíme veškeré rozpory v oblasti zemědělství a zemědělské politiky. Nesprovodíme je ze světa. Musíme udělat eh, něco úplně jiného. Musíme eh, zvýšit informovatnost tak abychom nalezli eh, správné odpovědi eh, na eh, ty rozličné někdy rozporuplné otázky. A za druhé opravdu musíme ty rozpory probírat otevřeně a bez přesudků. Pouze pokud tady budeme mít takový diskurs a přesně k tomu chceme dát podnět, k tomu tam chceme uspořádat celou řadu akcí v Miláně kde eh, tento eh, diskurs se povede úplně cíleně, tak jedině potom eh, se budeme schopni dostat dále. To, co říkal kolega z Francie k filozofické debatě, no tak já jsem se asi špatně vyjádřil ale každopádně nemám eh, dojem, že bych býval eh, byl pro vedení filozofické debaty v této souvislosti. My vedeme eh, velmi reálnou přízemní debatu, abych tak řekl. Já jsem sice předsedou toho řídícího výboru, ale když vy tvrdíte, že já jako komisař za těch deset let, kdy jsem měl v Evropě odpovědnost, Eh, dělal výslovně deregulaci, tak buď jste nepochopil moji politiku, anebo jste nedával pozor. To vám řeknu úplně na férovku. Dámy a pánové, ti z vás, eh, kteří eh, zde hovořili o potravinové suverenitě, ti mají pravdu. To bude také určitě velké téma. Děkuji. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Já mnohokrát děkuji, pane předsedo. Určitě bude příležitost eh, eh, eh, se blíže, se blíže obeznámit s výstavou. I náš výbor se aktivně zapojí do pořádání té výstavy. Budeme tady k tomu mít ještě další slyšení. Ještě jednou děkujeme a zároveň musíme říci, že eh, to, co se dělo ve společné zemědělské politice, eh, když vy jste byl komisařem a pozdější eh, komisař Barni, když jste dělali rozvoj venkova, tak jste udělali hodně pro tyto věci. Každopádně je dobré se podívat eh, do paměti hlouběji, anebo si podívat do těch materiálů, eh, kde bylo dobře, eh, kde bylo spoustu řešení, dobrých řešení pro vesnici. Každopádně teď vám děkujeme mm, a uděláme si pětiminutovou technickou přestávku, abychom mohli přijmout zde hosty na naše slyšení o lesní strategii. Pane komisaři, děkuji ještě jednou. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do... Dámy a pánové, pojďme mm, mm, teď do druhé části. A s velkým potěšením zahajuji eh, naše slyšení k eh, lesnické strategii Evropské unie, eh, které pořádáme v rámci přípravy k naší eh, zprávy z eh, vlastní iniciativy, kde je zpravodajku, jak jistě víte, paní Kosinger. A jak si asi pamatujete, tak eh, Evropská komise zveřejnila své sdělení k lesnické strategii v září 2013, ale my jsme nebyli tehdy vzhledem k eh, převolebnímu období už eh, se k tomu včas vyjádřit tedy. A odsud je tedy eh, to spoždění. A myslím si, že to téma je stále aktuálnější. Máme zde tři konkrétní témata pro naše slyšení. Myslím, že nejlepším zahájením bude eh, vystoupení eh, paní poslankyně Kestinger, která je zpravodajkou tady u nás eh, na výboru k lesnické strategii. Paní poslankyně, máte slovo, abyste nás uvedla do tématu a potom se pustíme do vystoupení našich hostí, které zde srdečně vítám. Máte eh, slovo. Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, to chtěla zří, eh, stihnout velice stručně, protože dnešní odpoledne by mělo patřit našim odborníkům, kteří naštěstí navzdory počasí přijeli k nám dnes a, a doufám, a, že jim poslanci budou moci klást otázky. Je to velice důležitá věc. Už na konci září jsme vedli debatu s komisí, teď s nově zvoleným parlamentem A náš předseda už eh, se tedy eh, vyjadřoval k této strategii a dnes bychom eh, měli získat podrobné informace pro poslance ze strany praktiků i vědců. Zájem z posledních týdnů ukazuje, jak důležitý je les a lesnictví pro spoustu oblastí v Evropě například pro životní prostředí. Lesy a lesnictví jsou také eh, garantem pro eh, pracovní místa a také eh, pro obnovitelné energie. A čísla hovoří sama za sebe. A proto jako výbor, jako Evropský parlament bychom opravdu měli chtít ambiciozní strategii lesnickou zde schválit. Protože ještě jednou děkuji eh, za eh, vaše připomínky, za vaše eh, v odborné znalosti, které nám se předvedete a už se těšíme na vaše vystoupení. Děkuji a teď se pustíme do první části a sice lesnictví a, a pracovní místa. Zde vyslechneme pana Haralda Mausera z Evropského lesnického institutu v Bruselu. A pana Juhu Hakarainenana, který je eh, ze Svazu eh, lesnických výrobců a vlastníků lesa a eh, z Finska. Pánové, máte slovo. A budeme rádi, když budete dodržovat řečnickou dobu. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych rád poděkoval tomuto výboru za příležitost pohovořit k vám o lesnictví. Strategie uvádí, že jedním z cílů pro rok 2020 pro sektory nebo odvětví založená na lesnictví je přispět k bioekonomice. A doprovodné dokumenty obsahují údaje o ekonomických eh, rysech tohoto sektoru. V této tabulce jsou údaje z dokumentu aktualizované pro rok 2011. Chybí tam však některé důležité prvky, ekonomické údaje o 60 milionech vlastnících lesů, o bioenergetice, o službách, které tento sektor zahrnuje, a také o probíhajícím dalším vývoji, jako je třeba biotextil nebo biochemikálie. to není ve statistikách v rámci odvětví založených lesnictví. A protože chybí tyto významné informace, je velmi pravděpodobné, že dostupné údaje ve značné míře podceňují skutečnou ekonomickou kapacitu tohoto odvětví. A pomohlo by, kdyby implementace strategie zaplnila tuto mezeru a vylepšila poznatky a znalosti ekonomických odborníků. Můžeme využít tu část, která se týká průmyslu, abychom posoudili ekonomickou relevantnost tohoto odvětví pro Evropskou unii. Toto je srovnání s pěti největšími odvětvími v Evropské unii. Odvětví založená na lesnictví mají nejvíc firem, jsou třetí z hlediska pracovních míst a představují přidanou hodnotu větší než třeba automobilový průmysl a chemický průmysl. Odvětví založená na vlastnictví nejsou jádrem průmyslu v EU, ale především z hlediska zaměstnanosti je můžeme považovat jako jeden z úhelných kamenů. Je to jakási zelená komora, která by mohla být ještě důležitější do budoucna. Implementace strategie musí odpovídat tomuto velkému významu prostřednictvím opatření orientovaných na toto odvětví, tak jak to předpokládá plán. To je jeden ze strategických dokumentů. Komu plyne z tohoto odvětví přínos? Zpráva lesů, přeprava, většina pil jsou ve venkovských oblastech. Přispívají k ekonomické prosperitě a zaměstnanosti v regionech, kde téměř žádné jiné odvětví takové příležitosti nenabízí. Ale co se týká zbytku odvětví, většina centrál a továren se nachází přímo ve městech, v městských oblastech a nebo v jejich blízkosti. Výstavba, renovace budov, vybavení budov, tisk. Ve většině sektorů služby jsou ve směs poskytovány ve městech, městských oblastech a vznikají tak pracovní místa a obchodní příležitosti. Odvětví založená na lesnictví mají velký ekonomický význam jak pro městské, tak venkovské regiony. Ale údaje o těchto aspektech chybí. Aby to odpovídalo ekonomickému významu tohoto odvětví pro městskou část naší společnosti a tato část budoucnosti poroste, je nutná specifická koordinace s dalšími relevantními politikami, kromě politiky zemědělské, tak, jak to zamýšlí tato strategie. Údaje, o kterých jsem zatím mluvil, popisují minulost. Ale probíhá celá řada zásadních změn. Odvětví založené na lesnictví v EU, dámy a pánové, se dá popsat jako odvětví ve stádiu kreativního ničení, jak to říkal Schumpeter. Znamená to, že určité ekonomické aktivity jsou v úpadku, zatímco v vznikají nové technologie, nové produkty, služby a podnikatelské modely. Výsledkem je to, že tento sektor se v příštích dvou desetiletích změní mnohem víc než v posledních dvou desetiletích. Bude rozmanitější, bude mít víc produktů s přidanou hodnotou, význam služeb, ekonomický význam služeb poroste a odvětví bude integrovanější do ostatních odvětví. Řada z těchto změn však není řešena v současných programech pro výzkum a příslušných politikách EU. Lesnická strategie by tomuto odvětví mohla pomoct, aby mnohem více přispěl k vytváření blahobytu Evropy do budoucna. Ale k tomu potřebujeme lépe pochopit tyto probíhající změny a jejich dopad. Odvětví založená na lesnictví jsou velmi propojená protože jde o běžné suroviny, které potom postupují do dalších odvětví. Prakticky všichni uživatelé dřeva a odpovídajících služeb jsou závislí na zásobování surovinami z lesů. V evropských regionech se lesy liší z hlediska své charakteristiky a přístupu k jejich zprávě. Ale všechny slouží řadě zásadních potřeb a vytváří to potenciální synergie V některých případech by to mohlo vést, že je potřeba omezit těžbu dřeva, což bude mít také dopad na ekonomiku a na další odvětví a také na zaměstnanost. Ale k dispozici je pouze několik studií, které se zabývají dopadem omezení těžby na zaměstnanost. Jedním příkladem je Rakousko. Tam jedna studie zkoumala dopad toho, že se 10 oblasti lesů, které se teď využívají pro dodávku dřeva, přemění na neintervenční eh, oblasti. A ukázalo se, že dojde ke ztrátě pracovních míst, bude to 6 až 31 současných pracovních sil, v celém tom souvisejícím řetězci. Neznamená to, že eh, tyto programy jsou dobré nebo špatné, ale zdůrazňuje to, že změny v tomto odvětví mají určitý dopad a znamená to, že je potřeba také komplexně posoudit dopad změn v tohoto sektoru na ostatní odvětví, když se třeba projednávají opatření na omezení těžby. V blízké budoucnosti nové produkty a služby přinesou celou řadu slibných příležitostí z hlediska bioekonomiky, aby se také naplnily cíle EU z hlediska ekonomické prosperity, zaměstnanosti a pracovních míst. Tento vývoj nepřivodili samotné tržní síly. Budou potřeba i příslušné politiky na národní, i regionální a evropské úrovni. V tomto ohledu strategie a politiky pro biodiverzitu, změnu klimatu a služby ekosystémů jsou důležité, protože je důležitá také environmentální udržitelnost, ale nemělo by to být na úkor toho, že se zanedbá obrovský potenciál odvětví založeného na lesnictví, které může také přispět k tvorbě nízkouhlíkové ekonomiky. A na závěr bych rád přednesl tři závěry ve vztahu k této strategii a její implementaci. Za prvé, když se rozhoduje o konkrétní otázce v jedné části tohoto odvětví, je třeba také zvážit důsledky pro ostatní části. A tam patří nejenom důsledky pro lesy, protože jsou i limity pro udržitelné poskytování zboží a služeb, patří tam i ekonomika a zaměstnanost v celém odvětví. A k tomu potřebujeme lepší znalostní základnu, lepší poznatky o lesních ekosystémech a o jejich reakci na to, co jim připraví příroda i člověk, potřebujeme lepší poznatky o ekonomických a sociálních aspektech, které současné informační systémy nedostatečně pokrývají a potřebujeme také lepší poznatky o probíhajících změnách a jejich dopadech. Za druhé, potřebujeme opatření, která posílí atraktivitu inteligentních investic do tohoto sektoru a musíme odradit ty, které takové nejsou. Odvětví založená na lesnictví měla být atraktivnější pro mladé vlastníky lesu, aby se aktivně zapojili do zprávy lesu. Musí být atraktivnější pro podnikatele a ty, které zajímají inovace. A musí být atraktivnější pro investory, aby poskytli finanční zdroje, které jsou nutné, aby se tento sektor plně rozvinul a aby přispěl eh, k ekonomice založené na biopřístupu. Za třetí, výzkum a inovace na všech úrovních. To je zásadní pro tento sektor, aby se obnovil a aby byl konkurenceschopný globálního hlediska. Vědy týkající se lesnictví budou potřebovat zacílenější podporu, aby mohly lépe přispět k inovačnímu procesu. Vzhledem k tomu, že sektor je velice komplexní a je tady celá řada různých aspektů, příslušná výzkumná témata jsou roztříštěná, objevují se v nejrůznějších programech EU. Horizont 2020 by mohl mít určitou kapitolu, která se zaměřuje právě na lesnictví a to by pomohlo. A chci po- skončit jedním, jednou pozvánkou. 13. listopadu se bude v parlamentu konat akce o dalším postupu z hlediska lesů a bioekonomiky. A já vás zvu, abyste využili této příležitosti a dozvěděli se víc o strukturálních změnách odvětých založených na lesnictví v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Bardzo dziękuję. Můžeme poprosiť. Děkuji. A nyní eh, dáme eh, slovo dalšímu řečníkovi, prosím. Mr. Chairman, dear members of the committee. Pane předsedo, vážení členové výboru, já vám děkuji za tuto výbornou příležitost vystoupit v parlamentu na téma Evropské lesnické strategie, průmyslu a pracovních míst. Nejprve chci poukázat na to, že vlastníci lesů ve Finsku i v celé Evropě skutečně vítají novou strategii jsme velice spokojení s tím otevřeným procesem plánování této strategie. Ve spolupráci s výbory, s členskými státy a všemi zúčastněnými. Nejprve chci zmínit, že když mluvíme o těchto odvětvích, o těchto pracovních místech, v Evropské unii máme obrovskou eh, spoustu udržitelných ekonomických zdrojů. A tyto zdroje neustále rostou. V posledním desetiletí v Evropě došlo k nárůstu o 2,5 miliardy kubických metrů. To též je i ve Finsku. A pouze 60 tohoto každoročního nárůstu se v EU vytěží a stabilní je také spotřeba. Takže udržitelná těžba by se dala navýšit zhruba o 100 milionů kubických metrů ročně, takže zdroje máme, máme udržitelné zdroje. Za prvé chci poukázat na to, že komise včera zveřejnila ekonomické prognózy, které obsahují budoucí ekonomický růst za celý rok a teď se zdá, že tento ekonomický růst bude velkou výzvou celé Evropě. Co potřebujeme? Ekonomický růst. Co potřebujeme? Ekonomický blahobyt. Stejně jako mise, kterou vede předseda komise, pan Juncker, on zmínil, že se teď zaměřujeme do budoucna na pracovní místa a růst. lesnictví hraje a může hrát klíčovou roli z hlediska úspěchu bioekonomiky. Nicméně musíme být na paměti, že pouze konkurenceschopný sektor, silný sektor, který přetahuje investice a inovace, bude schopen zajistit ekonomické bohatství. Takže to není automatické. Není to jen tak. Evropské unii je velký problém to, že máme obrovský počet politik, které se týkají lesnictví. To změna klimatu, biodiverzita, energetika. A celá řada z nich patří k hlavním hnacím motorům rozhodování i v lesnictví. A teď ta nová lesnická strategie EU představuje nesmírně dobré východisko k vylepšení koordinace politik týkajících se lesnictví a k vylepšení soudržnosti těchto politik v Evropě. A těch politik je opravdu hodně. Biodiverzita, zelená infrastruktura, změna klimatu, úmluva o biologické diverzitě a tak dále a tak dále. A teď snad budeme mít jednoduché a účinné nástroje, které nám pomohou vylepšit tuto koordinaci a soudržnost. Pane předsedo, vážení členové výboru, nová lesnická strategie může poskytnout konkrétní nástroje pro budoucí vývoj. A jak už říkal pan Mauser, lesnictví a odvětví založená na lesnictví zaměstnávají 4 miliony osob především na venkově a poskytují dřevo a další zboží o celkové hodnotě 500 miliard eur což představuje asi 8 HDP z výrobního sektoru v EU. A kromě toho všichni ti miliony, miliony vlastníků lesů produkují to dřevo a toto zboží. Z hlediska vlastníků lesů úloha obnovitelných přírodních zdrojů a řešení, bude hrát stále větší roli v budoucnu. A zvýšené využití dřeva bude mít také pozitivní dopad na ekonomiku EU. Odvětví založená na lesnictví využívali především e, domácí vstupy a proto omezují závislost EU na dovážených surovinách. Proto je o to důležitější, jaká ta politika je, protože nejde jenom o podíl na výrobě, jde také o to, že se to používá především v domácích, eh, pro domácí zboží. Nicméně, pokud chceme tyto zdroje využívat, pokud chceme využívat náš les, pokud chceme využívat naše dřevo pro bioekonomiku, budoucí ekonomické bohatství, vyžaduje to politickou vůli a vstřícnost evropských politiků. Co by byla lesnická strategie bez jednoznačné implementace? Byl by to prostě pěkný kousek papíru. A když o tom mluvíme, když mluvíme o této strategii a o příspěvku této strategie ekonomickému bohatství Evropy, klíčovou roli hraje právě implementace. Takže teď se musíme zaměřit na opatření a postupy, které přispívají k růstu, pracovním místům a blahobytu venkova. Komise teď připravuje víceletý implementační plán, a je zcela zásadní, aby v tomto implementačním plánu byla konkrétní opatření a byly konkrétní kroky, která nám umožní využívat naše lesy za účelem tvorby ekonomického bohatství. A podpořit tak bioekonomiku založenou na lesech v celé EU. Ale rozhodně je velice zásadní zajistit, že politiky a legislativa nebudou mít negativní dopad na konkurenceschopnost tohoto odvětví tím, že se například zvýší náklady a byrokracie. Když mluvíme o evropské lesnické strategii a pracovních místech a těchto ekonomických aspektech, těchto odvětvích. Musím se zeptat, jestli potřebujeme regulaci EU, například za účelem regulace různého použití dřeva, jestli potřebujeme další regulaci biologické rozmanitosti. Samozřejmě biologická rozmanitost a všechny tyto hodnoty, změna klimatu, úloha lesů ve změně klimatu a podobně, to jsou všechno velice důležité věci. A musíme se postarat i o tyto hodnoty. Ale když mluvíme o pracovních místech a o odvětvích, potřebujeme víc regulace pro biologickou rozmanitost. Potřebujeme kritéria pro udržitelnou zprávu lesů pro produkci v EU, když nemůžeme mít pravidla pro třetí země, úplně stejná pravidla, která by se vztahovala na třetí země. Z mého pohledu a z pohledu vlastníků lesů Jde hlavně o to, co může EU udělat, aby posílila podíl e, sektorů a odvětví založených na lesnictví z hlediska příspěvku k ekonomickému růstu, zaměstnanosti a investic. A důležitá věc je to, jak podpořit použití dřeva. A můžeme udělat prakticky to tež, co děláme u ropy a potřebujeme nový inovativní způsob uvažování při budování této bioekonomiky v celé EU. Pane předsedo, vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Po, po těch dvou vystoupeních. Po těchto dvou vystoupeních máme naplánovanou debatu, kde bychom tedy mohli položit řečníkům otázky a oni by mohli zareagovat. Takže teď bych vyzval přítomné, aby položili dotazy k tématu lesnictví a pracovní místa. Jako první eh, se hlásí paní Kestinger. Máte uh, slovo a budu čekat na eh, další přihlášky do debaty. Prosím, matujte, že budeme mít také ještě druhou část zasedání, kde ještě budeme mít dvě témata a potom také ehm, bude eh, kolečko otázek a odpovědí. Takže paní Kestinger, děkuji. Mně se to moc eh, líbilo, to, o čem hovořil pan Mouser, eh, že zejména pro mladé lesníky by mělo být lesnictví atraktivní. Do jaké míry už jsou iniciativy v jednotlivých členských státech, zejména pro mladou generaci, tedy vytváření podnětů zejména pro mladou generaci? Vím z Rakouska, že to eh, souvisí hodně s eh, vzděláváním, s nabídkou vzdělávání a také s určitou eh, podporou. A zajímalo by mě, protože je to téma, které hodně souvisí s pracovními místy jestli tady existují nějaká čísla o možném potenciálu na růstu těch zelených pracovních míst, jestli to je vůbec nějak odhadnutelné. To by mě moc zajímalo. Myslím si, že to je důležitý směr, na kterém bychom měli pracovat, zejména pokud jde o vytváření pracovních míst na venkově. Každý region, který je dál od aglomerace, eh, se potýká s vylidňováním a i eh, lesnictví, myslím, tady může nabídnout určitá řešení. Děkuji. Eh, pan poslanec Erikson. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s řadou toho, co tady řečníci uvedli. Je to velice zajímavý přístup v, té, v tom textu o e, lesnické strategii ze strany komise. Někde by to ještě možná chtělo trochu více investigativnější přístup, ale musím říci, že jedna otázka, která tady se nabízí, je následující. Když se podíváte na eh, lesnictví v Evropě, tak eh, vnímáme velké změny. Eh, například do sektoru vstupuje textilní průmysl, papírenství se začíná zmenšovat a energetika se rozšiřuje a vlastně by se dalo do budoucna počítat s využitím dřevní eh, hmoty pro řadu energetických eh, projektů. Eh, celkově řečeno je tady taková značná nejistota ohledně cílů, ohledně záměrů u eh, nás na severu Evropy, ve Finsku, ve Švédsku, je eh, les jako takový eh, něčím, co tvoří velkou součást země, ale zase v jiných částech Evropy dochází k výraznému odlesňování a musím říct, že před nějakými tisíci lety třeba e, se v některých e, z těch zemí lesy téměř vyhubily, ale e, vy vlastně teď říkáte poměrně pozitivní věc v tom smyslu, že by se Evropa měla zabývat větším zalesňováním, že by lesy měly tvořit větší objem plochy do budoucna, protože to sebou může přinášet i větší pracovní příležitosti, více Eh, prostředků, takže eh, je to vaše stanovisko? Eh, ptám se obou řečníků v tom prvním panelu. Děkuji, prosím, pan posel Lazů. Děkuji a pan poslanec Lazů. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak víte, evropské lesy a především francouzské lesy prožívají skutečnou, skutečné krvácení a nic se neděje proto, aby se to zastavilo. Eh, od roku 2012 do roku 2012 eh, Čína zvýšila eh, objem dovozů dřevní hmoty z Evropy, takže samozřejmě tady došlo k velkým eh, ziskům na jedné straně, eh, protože výrobky eh, z Číny jsou zase znovu vyváženy do Evropy jako nábytek velmi často, ale jedná se přece jenom o nějakých 500 tisíc pracovních míst, pokud se nic nebude dít. Je skandálem si uvědomit, že Evropská unie je jedinou mocností na světě, která nevzala e, žádná opatření v potaz vůči tomuto fenoménu. Rusko, Kanada, e, Spojené státy, dokonce i některé africké země výrazně e, omezily vývozy dřeva a dřevních motorů hodnoty z svých eh, zemí. Děkuji, eh, pan poslanec Kušmiuk. Děkuji, pane předsedo. Pan Mauser eh, tady použil takovou formulaci, ve smyslu, že dřevnický, eh, tedy, pardon, železnictví má eh, zhruba eh, stejný smysl jako autoprůmysl. Znamená to hodnotu produkce toho odvětví nebo o něco, jiné, něco jiného. Mohl byste vysvětlit, co do této hodnoty také počítáte? Děkuji, pan poslanec Ropé. E, bylo Děkuji, pane předsedo. Já e, jsem byl rád, e, že jsem zaslechl, že došlo k nějakému úsilí za, s cílem dosáhnout kompromisu. To je velmi dobré. Kompromis znamená, že tady jsou značné šance dospět k žádoucímu výsledku. Strategie ohledně rozvoje eh, lesnictví eh, je něčím, co sledujeme. V Litvě můžeme udržitelné lesnictví e, uvažovat jako možnost pouze tehdy, když se všechny zúčastněné strany e, budou snažit najít společný hlas. Pokud tedy e, dáváme pomoc lesnickému sektoru, tak bychom se měli soustředit na unie, na svazy soukromých vlastníků lesů. Měli bychom bychom rovněž prosazovat e, e, specifický rozvoj či rozvoj specifických oblastí, zalesňování specifických e, oblastí a myslím, že je skutečně víc než na čase, abychom diskutovali o možnosti eh, pro lesnictví přijmout stejnou formu eh, postupu jako v zemědělství. Ve lesnictví vidíme jasné rozdělení funkcí. Eh, lesnictví sebou nese velmi závažný sociální a rekreační aspekt. V Litvě a dalších povalských zemích jsme ale svědky toho, že lidé pracující v lesnictví, v lesnickém sektoru výrazně klesají co do počtu. Posel McIntyre. Děkuji, paní poslankyně McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. It was very Děkuji, pane předsedo. Bylo to, byly to velice zajímavé prezentace a e, chtěla jsem krátce hovořit o dopadech e, nařízení o životním prostředí e, e z pohledu vlastnického průmyslu. Od té doby, co jsem členkou tohoto výboru, tak slýchám o těch nezamýšlených důsledcích. My máme vždycky ty úplně nejlepší, eh, nejlepší motivy, ale někdy ta naše konání vyvolají úplně opo, o, o, eh, nezamýšlený, nezamýšlené eh, důsledky, nezamýšlené situace. Není nutné regulovat, není někdy možné to všechno slučovat. Já se zmíním o jedné věci. Eh, jedná se tedy eh, o směrnici o is completely inhibited by this directive. So there are species that are eh, směrnici o výskytištích. Jedná se často o druhy fauny, která je chráněná stanoviště, jde o stanoviště. Takže tady samozřejmě musíme vážit, jakou formu e, ochrany zvolíme. E, mohl bych takto zmínit i další nařízení. Ale dovolte, abych se vás zeptala, zdali na e, základě vašich zkušeností můžete nějak schrnout, jak vnímáte tato tyto nezamýšlené důsledky. Uh, thank you so much, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Máme na stole skutečně velké téma uh, já jsem ze Švédska, lesy představují důležitou součást naší ekonomiky, eh, je tady řada obav eh, pro, ohledně společné eh, lesnické strategie napříč Evropou. Musíme řešit řadu problémů, ochrana, výroba, jsou to věci, které stojí vůči sobě v opozici, či se naopak navzájem posilují pak je tu otázka biologické eh, diverzity v lesích a eh, kolegyně McIntyre zmínila důležitou věc, je možné, že les, který je dobře zpravován, eh, má skutečně vyšší míru biologické diverzity než jiný les. Tady existují skutečně velké, velké možnosti eh, v té oblasti eh, zelených cílů, jak my tomu říkáme ve Švédsku. Tady je možná ještě větší produkce mohli bychom postupně vypustit eh, pevná paliva a e, dýzlové a e, naft, naftu co, jako palivo pro automobily. Jsou tady velké rozdíly mezi severem a jihem, to je další téma. I co se týče toho, jak lesy vypadají, jak jsou zpravovány. Takže máme před sebou velká témata, velké otázky. A je tady celá řada oblastí, kde musíme opravdu postupovat velice obezřetně a formulovat velice obezřetně. E, zalesňování či odlesňování může mít odlišné koncepce. My ve Švédsku, ve Finsku se snažíme, abychom měli lesů více než před nějakými 50 lety. Má to dobře naplánováno. Zároveň se diskutuje o tom, zda bychom měli mít společná pravidla co do zprávy našich lesů. Tady musím říct, že v tom vidím tak trochu velký problém. Pokud bychom různé typy lesů, které se od sebe tak výrazně odlišují od jedné země k druhé, byly zpravovány eh, jednotným způsobem. A bylo by možná dobré, kdyby se tento výbor nějak konkrétně vyjádřil k lesnické strategii, eh, aby, byla možná, eh, aby bylo možno zvýšit produkci, zvýšit ekonomiku, zvýšit pracovní místa. A pak, pokud to uchopíme za správný konec, tak je asi opravdu hodně možností, včetně možností pro chemický průmysl, do budoucna se vyhýbá vyhýbat pevným palivům. Jsou tady prostě různá stanoviska podle toho, odkaď jsme, kde si stojíme v té rozpravě, jak vnímáme les, zdali vnímáme hlavně jeho rekreační funkci, a nebo zda vnímáme kromě té rekreační funkci, funkce ještě jeho funkci pro hospodářství jako takové. Děkuji, pan poslanec Hausling. Děkuji vám eh, za přednášky, ale obecně musím říci, eh, že eh, to bylo hodně severoevropsky zaměřené. Máme-li hovořit o evropské lesnické strategii, je třeba v evropském duchu se zabývat úplně jinými strategiemi než někde ve Švédsku nebo dokonce i v Německu takže buď to ještě bude v nějakých dalších eh, přednáškách, nebo eh, bychom eh, si měli rozmyslet severoevropskou a jeho evropskou lesnickou strategii, protože je těžké to všechno směšovat. A když už tady ta otázka padla, paní McIntyre vlastně o tom hovořila, o té ekologické legislativě a o tom, jak ji omezuje, jak omezuje lesnictví protože lesnictví nesouvisí jenom s využíváním dřeva, ale se spoustou jiných aspektů když eh, bereme eh, vážně evropskou eh, strategii biodiverzity, tak musíme brát zcela vážně vynětí 5% lesních ploch z intenzivního využívání. Čili tohle musíme nějak vyřešit. A proto mě velice překvapilo, že pan Akinen říká, že politika by neměla už dále rušit, měla by se zdržet. V zásadě nemáme žádné problémy. Já problémy vidím. I v intenzivně obospodařovaných regionech vidíme problémy s eh, přílišným využitím, s, technickým, eh, s technickou sklizní například. Ono tohle to všechno bylo um, silně ovlivněno hospodářským pohledem. Já se ho nechci rozporovat, ale uh, vydávat to i jako univerzální jediný možný pohled je špatně. Děkuji, poslankyně Miller. Ano, my tady v lesnické strategii eh, jsme teď slyšeli něco o pracovních místech a průmyslu, ale nic jsme zatím eh, neslyšeli od vás o tom, jestli si myslíte, že lesnická strategie je tady eh, správně postavena. Ráda bych od vás slyšela něco konkrétnějšího o kritičtějších aspektech té lesnické strategie. Když se podíváme na status quo, uvidíme, že eh, přirůstá více dřeva, než ve skutečnosti potřebujeme. Eh, soukromé eh, lesníky, vlastníky lesa musíme přesvědčovat, aby také dávali k dispozici to dřevo, aby bylo k dispozici pro průmysl. Jak vidíte ty nové výrobky, jak je zajistit a vybavit pracovními místy, tak protože když vlastně nebudeme mobilizovat tady tu lesnickou přirážku, tak, tak tady máme hm, nutnost spolupracovat novými eh, způsoby s eh, soukromými vlastníky eh, lesů, tak, aby to všechno bylo dobrovolné, ne povinné, aby občané nebo vlastníci byli přesvědčeni,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 všechny otázky přítomných poslanců a, a poprosím a teď o reakce expertů v pořadí, jaké budete považovat za vhodné. Thank you, Mr. Chairman. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také členům výboru. Děkuji za otázky a za připomínky. To byly velice důležité připomínky a otázky. Pokud je o to lesnické odvětví a změnu lesnictví, ano, v budoucnu bude lesnictví úplně jiné než teď. Neustále se mění. A ty produkty, které teď vyrábíme, za deset let nebudou stejné. A dnes to není stejné, jako to bylo před deseti nebo dvaceti lety, takže pořád se to mění. A stejně jako všude, a stejně jako ve všech odvětvích v Evropě i v celém světě je to velký problém. A máme také dobré příklady, třeba energetické produkty nebo textilní produkty. A takový je trend. Tak to prostě je. A byla tady otázka, co se stane s evropskými lesy a zalesněnými oblastmi. Jak už jsem říkal, Evropě narůstá počet lesů, objem lesů a také zalesněná plocha neustále narůstá. Takže nejenom ty počty stromů, ale také plocha. A pak tady byly ještě další otázky nebo připomínky. Celá hodně připomínek a otázek se zaměřilo na rozdíly mezi severem a jihem. Proč potřebujeme tuto novou strategii? Potřebujeme harmonizaci, potřebujeme koordinaci mezi různými politikami, které se zabývají lesnictvím a rozhodováním založeným na lesnictví. Ale je velice těžké pochopit potřebu skutečné politiky a důvod je ten, jak využíváme lesy, jaké jsou výsledky, výstupy, jaké jsou přínosy, jak les využíváme. Je to jiné ve Středomoří, ve střední Evropě a na severu. Ale potřebujeme tuto koordinaci a soudržnost. Musíme to nějak vylepšit. A pak je tady ta potřeba změny prostředí. Ano, jistě, potřebujeme to. Potřebujeme regulaci. Ale teď, když mluvíme o pracovních místech nebo o odvětvích, otázka zní, jestli toto prostředí a tyto předpisy a ta byrokracie, jestli je to cílem, nebo jestli by cílem mělo být něco jiného. Jak využít lesy? Jak využít naše zdroje? A když o tom mluvíme, když mluvíme o těch ekosystémech například, otázka zní, jak dokážeme využít služby ekosystému a rozvíjet naše služby ekosystému a jak přes tyto služby vytvářet nové pracovní příležitosti, nová pracovní místa a další blahobyt v Evropě. A z tohoto pohledu je situace stejná v severní Evropě, stejně jako v jižní Evropě. levná paliva, jak už jsem říkal, třeba ve Finsku se tady diskutuje o tom, že do konce tohoto století je cílem přestat úplně používat pevná paliva. To je cíl. A ve Finsku, když nebudeme využívat lesy a dřevo, bude to znamenat, že se nám to nepodaří. Nepodaří se nám to. Takže lesy a dřevo je jediná možnost. Já už myslím, že jsem tam něco říkal, ale jestli je tohle správný přístup. Ano, já myslím, že toto je správný přístup ke zvýšení této spolupráce abychom zajistili takovýto holistický přístup ke strategii místo vlastnické politiky. Ale já myslím, jak už jsem říkala v prezentaci, že velký problém je implementace. Potřebujeme řádnou implementaci. Spolupráci mezi komisí, členskými státy a všemi zúčastněnými. potřebujeme skutečná opatření, skutečná, skutečné kroky v implementačním plánu. Děkuji za otázku. Paní Kestingerová mluvila o osvětě, o vzdělávání, o odborné průpravě, o schopnostech a dovednostech. Pokud vím, nemáme k tomu celoevropskou studii, ale z různých roztroušených důkazů a podkladů víme, že se to řeší v celé řadě rozvojových programů. A připomínám třeba strategii pro bioekonomiku, a určité implementační aktivity, které se konkrétně zaměřují na nové dovednosti, které jsou potřebné eh, k implementaci bioekonomiky v Evropě a tam patří i lesnictví. A já vím, že v některých zemích byla přijata konkrétní opatření, aby se změnily výukové programy, osnovy ve školách, aby se lidé na venkově učili zprávy lesů a těmto podnikatelským dovednostem. Takže v některých členských státech jsou dobré iniciativy, které by se daly využít jako osvědčené postupy a daly se rozšířit po celé Evropě. Pan Erikson a pak ještě další mluvili o rozdílech v jednotlivých regionech. Ano, a na jedné průsvice jsem se toho také dotkl. Les má různý význam v různých evropských regionech a řešení se budou také lišit. I toto odvětví bude více diverzifikované podle regionů v Evropě. A jaká je rovnováha mezi ochranou a produkcí? Ta bude vypadat různě v různých regionech, ale je na těch jednotlivých regionech a příslušných orgánech, aby rozhodli, dobré by bylo nějaké vodítko, ale jak už říkal kolega, ve všech těchto diskuzích musíme zohlednit velký potenciál lesnictví. Musí, musí, může přispět k bioekonomice. Na to smíme zapomínat. A pak tady byla ta otázka polského europoslance, pana Kušmoka, omlouvám se, jestli to nevyslovuji správně. To bylo snadné, já jsem si vzala statistiky Eurostatu a definice, kterou, eh, definice, kterou používá statistik, Eurostat, takže to jsem použil na to porovnání. Takže všechno to vychází z definice Eurostatu. Má to určité výhody, určité nedostatky a něco z toho jsem také zmínil. A prozatím nemáme žádné jiné srovnanitelné, srovnatelné harmonizované údaje za celou Evropu, abychom to mohli takto srovnávat. A pak, pokud jde o environmentální regulaci, to je zásadní věc pro lesnická odvětví v Evropě – Naším paradigmatem je vícefunkční přístup, potřebujeme sloučit různé požadavky a potřeby. A to má silné i slabé stránky, určité nedostatky. Měli byste vědět, že v jiných globálních světových regionech je ten základní přístup dost jiný. Dochází k segregaci, jsou tam průmyslové plantáže, Jsou tam, je tam intenzivní zemědělství na jedné straně a pralesy na druhé, v přírodních rezervacích. Jsou to tedy výzvy, které musíme řešit. Ale je tady tolik různých aspektů, tolik různých zájmů. Neměli bychom zapomínat, že je také celá škála ekonomických aspektů. A pak tady byla ještě otázka, která se týkala nedostatků ve strategii. Já myslím, že je velký pokrok, že ve strategii už vůbec jsou lesnická odvětví z hlediska zprávy. Já si myslím, že ekonomický význam by se dal ještě zdůraznit v implementaci. V zásadě strategie řeší všechny příslušné metody, ale klíčová bude implementace a konkrétní rozhodnutí z hlediska rovnováhy mezi ochranou a produkcí, environmentálními aspekty a ekonomickými aspekty. A to záleží na příslušných orgánech. Já myslím, že jsem snad odpověděla na všechno. Děkuji. Bardzo děkujeme za prezentaci, za udělenou odpověď. Mnohokrát děkuji za prezentace i za odpovědi. Určitě to eh, obohatí eh, naše eh, poznání i naše práce, naše práci nad lesní strategií. Mnohokrát děkuji. A teď se podíváme na druhou část.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 budeme postupovat podle programu. Když mi vydržte zde na další část. A jest, ještě než usedne profesor Šiško, jak víte, tak je to profesor uh, Varšavské univerzity, zemědělské univerzity kde je také eh, katedra lesnictví. Byl ministrem životního prostředí a tedy a to také eh, dohlíží na eh, lesnictví. Takže jestli jste připraven, pane profesore, můžeme přejít k vaší prezentaci, která se jmenuje trvalé udržitelné eh, hospodaření lesní a multifunkční role lesů. Souvisí to s ochranou před eh, škůdci, také eh, protipožární ochranou. Pane profesore, pane profesore, máte slovo. Mnohokrát děkuji, vážený pane předsedo a vážené vážení členové výboru, eh, mnohokrát vám děkuji za pozvání. Řeknu eh, tady několik slov eh, za Polsko a také jménem jedné mezinárodní organizace, která toto stanovisko připravovala spolu s mými kolegy. Asi vám neuniklo pozornosti, že Evropa potřebuje lesy a potřebuje novou strategii. To je nepochybné. Proč? Protože existují, jsou tady určitá fakta a zajímá se o ně celý svět. Za prvé je tady nárůst e, koncentrace e, skleníkových plynů v atmosféře, za druhé e, degradace půdy, za třetí skutečný zánik druhů v řadě částí země koule. A čtvrtá velice důležitá věc je nárůst nezaměstnanosti a zmenšování počtu pracovních příležitostí v mimoměstských oblastech provádí, eh, mm, tedy probíhá určitá reakce eh, na eh, legislativní úrovni na OSN třeba. V roce 1992 byla přijata koncepce trvalé udržitelného rozvoje a vznikla klimatická konvence, konvence o biorozmanitosti a také o desertifikaci. A potom jsou tady lokální reakce, Eh, lokální strategie a Evropa například vytvořila klimaticko-energetický balíček Naturu 2000 či Evropskou úmluvu o ochraně krajiny. Dámy a pánové, všechny ty problémy, o kterých jsem eh, mluvil, a sice nárůst eh, skleníkových plynů, degradace půdy, zánik biodiverzity a, a také pracovních míst, spolu navzájem souvisejí. A můžeme obecně říci, že jsou že souvisejí takovými věcmi, jako je trvalý udržitelný e, rozvoj, e, lesnictví a oxid uhličitý. Takže to jsou e, velice důležité faktory při našich úvahách. A potom je tady velice důležitá věc, a sice peníze, o kterých jste zde hovořili. Peníze a jak zajistit samofinancování těch věcí, se kterými se tady zabýváme. Takže máme tady eh, strašnou, eh, strašné množství eh, druhů, které nám vymíhají, vymírají v Evropě. A souvisí to s určitým přírodním systémem a ten přírodní systém souvisí s Eh, rozmístěním eh, uhlíku v eh, asimilačním systému a v půdě. A to v půdě. Máme tady také systém obchodování s uhlíkem v Evropě. Máme i jednu cenu za tunu uh, oxidu uhličitého. Dříve to bylo 2000 euro a, a ročně nám mm, rostla o 76 eur. Ale měli jsme tady také jiný systém a jiné druhy takže eh, teď už se nám naakumulovalo více eh, oxidu uhličitého, už nějakých 450 tun. Eh, a v, měli bychom teď už nějakých 10 tisíc a ročně bychom akumulovali za nějakých až 40 tun CO2. A potom tady je biorozma, biorozmanitost. To souvisí eh, s příslušným eh, rozmístěním eh, uhlíku v přírodním systému. Máme ostatně takový systém, kde už je přes 160 tun, 580 tun oxidu uhličitého a ročně nám akumulujeme tedy nějakých oxidu uhličitého za nějakých 200 euro. podle těch cen tehdy platných. A máme také eh, příslušnou biodiverzitu. Eh, máme vzácné druhy, eh, které se vyskytují pouze tam, kde je příslušný kde je uhlík na příslušném místě v systému. A potom tady máme přírodní lesy. A říkám, že to je v rámci různorodosti Natury 2000. Máme tady druhy, které nám mohou pomoci. Ale eh, mohli bychom toto eh, udělat, eh, tedy zamýšlet, tedy vyměnit na úkor biorozmanitosti. Kdybychom to všechno spálili, tak by nám to uteklo do atmosféry a zároveň bychom zničili všechny ty druhy. A potom tady máme také určitou hodnotu. 27 tisíc eur stojí udržení té biodiverzity. Tolik stojí ten les a může nám e, také e, narůstat. A tady se už dostáváme k ekoinženýringu. Záleží na nás, jak e, to budeme dělat, abychom zachovávali biorozmanitost a získávali nízkoemisně vyráběnou surovinu dřevo a abychom snižovali emise. Tak mám mluvit pomaleji, budu ukazovat slidy, ale mám jenom, mám jenom 10 minut, tak Čas je naším pánem. Eh, lesy eh, jsou šancí pro eh, vyvážený rozvoj venkova. A zamysleme se dokonce, jestli se nezapojit do evropského systému obchodu s emisemi. To je totiž možné. Proč? Dámy a pánové, je to možné proto, a dávám takový příklad, že jsme přijeli směrnici o CCS, o ukládání a uchovávání uhlíku, Ehm, zachytáváme ehm, eh, oxid uhličitý a ehm, ukládáme ho za 30 až 200 euro eh, v podzemních zásobnících za tunu. A jakmile eh, obospodařujeme les a zajistíme biorozmanitost, to, samý, to samé zvládneme za 3 eura za tunu. Není to něco, co by stálo za zamyšlení? A proč? V Evropské unii máme miliony hektarů degradovaných eh, eh, půd, eh, které je třeba zalesnit. A jeden hektar, a to jsou jasná jistá čísla, jeden hektar je schopen pohltit až 16 tun CO2 za rok. Takže tady máme určitou sumu peněz, kterou můžeme považovat i za náklad na udržení biodiverzity, ale zároveň eh, v souladu s klimatickou úmluvou z Kyoto tyto peníze můžeme eh, používat eh, k zachování pracovních míst v neurbanizovaných oblastech. Proč? Protože miliony hektarů degradovaných lesů, které tedy nefungují tedy tak, jak mají, mohou také zachycovat asi 1,5 eh, tuny eh, u CO2 za rok. Čili a to tam jde také směrem k eh, vytváření pracovních míst. Proč? Protože máme také miliony hektarů degradované zemědělské půdy a jeden hektar při správném působení ekologickém je schopen pohltit tunu CO2 eh, za rok a to také eh, zvyšuje eh, jeho potenciál využití. Dámy a pánové, nebavíme se tady o právní úpravě. Mám tady určitý model, který ukazuje, že každá země má nějaké takové kulturní dědictví dané lesním hospodářstvím. To je pravda, ale ten model ukazuje, že tedy klimatická úmluva ukazuje, že to, je, eh, že to takto je. Pokud eh, budeme zvyšovat pohlcování, tak to můžeme započítat, eh, započítat do vlastních limitů. A tak tady máme už právní úpravu, jak klimatickou úmluvu, tak kyotský protokol. Možná, že bychom v debatě to mohli rozvinout. A potom, jaké jsou dodatečné ještě další věci? Samozřejmě máme tady zalesňování, to jsou ty kyotské lesy. Jiné způsoby využití e, v e, e, souladu s teorií trvalé udržitelného rozvoje. A tady se dostáváme k, tomu, k té podstatné věci, a to také děláme v této věci, bychom snížili pravděpodobnost hromadného výskytu škůdců a frekvenci a velikost požáru. To je ještě dodatečná činnost, Čili jako lesníci máme obrovskou šanci eh, působit, něco konat a udržovat pracovní místa. A teď eh, závěry. Dámy a pánové, eh, já bych chtěl velice zdůraznit, že každá země je specifická. I Polsko je specifické a jsem hrdý na to, že polské lesy jsou vzorem koncepce trvalé udržitelného rozvoje pro svět i pro Evropu. To dřevo Eh, už vlastně eh, eh, těžíme stovky let. Lovíme, sbíráme houby a nepřišli jsme o žádné cené druhy z pohledu na Natury 2000. Naopak u nás dávno vyhnulé druhy jinde i explodují. Máme tady v rámec zákonný, legislativní a myslíme si, že nová strategie musí stanovit cíle eh, na úrovni Evropy, ale musí zohledňovat eh, specifika jednotlivých zemí. O tom už se tady hovořilo. A podle nás eh, lesy musí být zapojeny do té politiky. Musíme jít do, právě s lesy do evropského systému obchodu se myslíme. Je to levnější, chrání to různorodost Děkuji vám mnohokrát za pozvání a každopádně, pokud budete moci, rád vás e, zvu na e, naše specializované pracoviště, které se zaměřuje na e, využívání oxidu uhličitého k zajištění produkce biomasy, pracovních míst i udržování biorozmanitosti. Děkuji vám. Dziękujemy panie profesorze, ale ještě budeme prosit. Pane profesore, a ještě poprosíme, abyste zůstal na otázky. Takže počítám eh, s tím, že zde ještě zůstanete. A, ale teď poprosím, a, mm, pana Simonce, aby eh, nám představil druhé téma, sice globální odpovědnost za eh, lesy. A mezinárodní dohody eh, v lesnickým otázkám. Pan Simons zastupuje světové agrolesnické centrum z Keni. Myslím si, že to bude dobrý takový globální schrnující pohled z vaší strany. Takže prosím, máte slovo. Dziękuję bardzo. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat sekretariátu a také straně zelených za pozvání do parlamentu, abych mohl vystoupit na téma globální lesnické odpovědnosti, globální odpovědnosti za lesy a celoevropských a mezinárodních dohod o lesnických otázkách. Dnes odpoledne bych chtěl něco říct k pěti záležitostem. Co je to les? záležitosti související s lesem, globální dimenze, jaký mají vztah k evropským dimenzím a potom k národním dimenzím. Co je to tedy les? Les tvoří stromy. Stromy, to je ten úžasný mezigenerační dar, jedna z věcí, která žije déle než lidé. Kdybyste měli co nejchytřejšího architekta, nejlepšího inženýra, nejschopnější stavitele – nikdy by nebyli schopni postavit strom. Když se podíváme na tuto křivku transformace lesů, od přirozených lesů až po odlesňování a zalesňování, většinou se to pohybuje směrem dolů. Stromy se vyvinuly před 350 miliony let. Tropické pralesy jsou staré 250 milionů let stromy se vyvíjely, když byla naše planeta o 10 stupňů teplejší než je dnes. A bylo na ní desetkrát víc CO2. A právě naše stromy způsobily, že planeta byla obyvatelná pro člověka. A jejich zničení povede k našemu zničení. Jeden z problémů s lesy je ten, jak je definovat. Trvalo nám 18 let, než jsme si definovali les. Osm let po Kyoto jsme teprve definovali les. A to proto, že někdy se díváme na institucionální odnože toho, co třeba považuje za les. Nějaký lesnický útvar, někdy se používáme také na eh, použití nebo využití půdy, takže máme lesnickou půdu se stromy a bez stromů, máme stromy mimo lesnickou půdu. Takže takový kvíz pro všechny. Vidí tady někdo nějakou známku odlesňování? Pokud ano, tak se pletete. Protože tento pozemek je pouze dočasně nezalesněný. A to vede k manipulaci v takových definicích. Tady ukazujeme, jak vidí svět lesníci. A jde tam o pokrytí lesy, tmavší, světlejší barva. Až do 60%. A tady vidíme pohled zemědělců na svět. To jsou stromy na zemědělských farmách. Tmavě červená představuje více než 60% zalesnění. A když dáme tyto dvě věci dohromady, omlouvám se, těm 8% mužů v místnosti, kteří jsou barvoslepí a nevidí rozdíl, takto bychom se možná všichni měli dívat na les. Divoký les a kultivovaný les společně. Před 20 tisíci lety jsme měli asi desetiprocentní pokrytí naší planety lesy. Před deseti tisíci lety to bylo asi 60%. A dnes je to 30%. Co tedy znamená? Je to o polovinu menší nebo o 30% větší? To je velice dlouhodobá záležitost. Lesy nenapravíme jednou evropskou strategií nebo politikou. A rozhodně musíme uvažovat dlouhodobě, když zvažujeme otázku lesů. Podívejme se na cestu kolem světa. Jak to vlastně vypadá? V 80. letech v Nigeru, to je oblast Zinder na jihu, ta oblast byla zanedbaná, bylo tam hodně málo stromů. A jednoduchá změna politiky z hlediska zprávy lesů to napravila. A tato oblast teď 5 milionů hektarů půdy, to je asi 3 celé plochy v Evropě, produkuje 500 tisíc tun potravin. Druhé téma, otázky týkající se lesnictví, zvlášť co se týče vody. My jsme toho hodně slyšeli o evropských obchodovacích programech. Jedna tuna uhlíku vyžaduje 10 tisíc litrů vody. Takže když máte tunu za 5 eur, tak nakupujete 500 tisíc těchto lahví vody za 1 euro. To je dobrá cena. A důležitá otázka, která se týká lesa, je Fórum spotřebitelského zboží, což představuje obrovské množství, obrovskou hodnotu spotřebitelského zboží. A oni se dovázali, zavázali, že do roku 2020 bude tento řetězec prostý odlesnění, bude tam nula. Takže pokud jste si říkali, jestli Evropa dokáže absorbovat víc lesů, ano, dokáže a také cíle pro dive, dive, biodiverzitu, výslovně zmiňují lesy. Z těch 132 cílů se dva přímo týkají lesů, 15.6 a 15.2 a jeden e, ekologických vodních systémů. V Evropě je obrovská rozmanitost. Jde o to, jak to vůbec všechno postihnout. V celé Evropě je 250 druhů stromů, v Severní Americe 600 druhů. V Keni 1800. Na celém světě 60 tisíc druhů stromů. Tato obrovská rozmanitost, kterou pozorujeme po celém světě, se neodráží v Evropě. A třetí téma. Podívejme se na globální dimenze a lesnictví. Vyberte si kteroukoliv zemi na světě, svoji oblíbenou zemi, protože se můžeme také podívat na čistý nárůst lesů. A vidíme, že Evropa se vedla celkem dobře. Ne tolik jako Čína, ale vede se celkem dobře. Přes tuto strategii to může být ještě lepší. Víte, co je nejmenší sekretariát OSN? Lesnický sekretariát. To jsou lidé, kteří mají na starosti 4,1 miliard hektarů na naší zemi. Vlastnictví nevěnujeme dostatečnou pozornost. Výše mezinárodní pomoci pro lesy klesá. Když se podíváme na poslední 40 let, došlo k obrovskému poklesu. Zhruba v době, kdy se konalo Rio, protože v Rio se řešily čtyři věci. Biologická rozmanitost, změna klimatu, dezertifikace a lesy. A u těch lesech jsme se museli hádat a nedokázali jsme dospět k úmluvě. A v roce 2007 jsme dosáhli právně nezávazného mezinárodního nástroje. A Evropa má šanci stát na čele z hlediska vývoje a propagace podpory lesnictví. Strategie by se neměla využívat k tomu, že budete někoho kontrolovat anebo regulovat. Ne, spíš jde o propagaci a podporu. Hodně se mluvilo o mezinárodních procesech, IPCC. Ty bohužel rozdělili svět na důkazy, přizpůsobení a změňování, ale ty věci se nedají oddělit. A samozřejmě lesnictví jsou součástí problému s CO2, ale jsou to také, je to také jediné odvětví, které je součástí sektoru, součástí řešení. Energetika a doprava nepomohou. Takže v mezinárodní aréně bude vyjednávání v příštím roce a samozřejmě evropský přístup bude také velice důležitý. Podívejme se rychle na evropské dimenze. To bylo to celkové pokrytí. Vezměte si třeba Portugalsko, tam je 5% veřejných lesů, Polsko 85% ve veřejném vlastnictví. Jedna z věcí, které vidíte v Evropě, je v průměru nižší veřejné vlastnictví lesů a je potřeba prosadit více soukromé vlastnictví. PFC, největší světová certifikační organizace země jako Finsko, kde je 100% certifikace, to začalo v 11 evropských zemích. Když se podíváme na globální bioenergetiku a příležitosti získat zdroje energie z obnovitelných zdrojů, je tam lesnictví a biomasa a ty hodně přispějí takže když se podíváme třeba na Francii a vidíme tyto příležitosti, máme zemědělskou půdu, můžeme zvýšit lesní porosty, A odtud pochází les. Lesy, plantáže, farmy. A nebo dovoz. A možná, že jedna z nejméně využitých příležitostí i v menším měřítku jsou vlastníci lesů. Ty se mohou spojit do kolektivů nebo nezávislých asociací, aby získali víc peněz a vytvořili víc pracovních míst. A tady vidíte, že jsou tu příležitosti nejenom pro dřevo, ale i obnovitelné zdroje. Vidíme, že jsou tady možnosti dalších sklizní. A to všechno vyplývá z ekvivalenčního poměru půdy. Znamená to, že souhrn je víc než dvě ty části vedle sebe. A ze sítě eh, globální stopy víme, že neplýtváme eh, světovými zdroji. V minulosti jsme poměřovali svět vertikálně, ty, kteří byli nalevo od té čáry a kteří byli napravo. A teď budeme poměřovat ty, kteří jsou nad čarou a pod čarou. Finsko, Brazílie a Kanada jsou země, které mají hodně lesního porostu. Takže Evropa může tuto strategii využít na podporu bioekonomiky, může využít strategii k posílení soukromých lesů, aby se i v zemědělství vedlo lépe. Proč tedy tak málo investujeme? Investice do udržitelné zprávy lesů a implementace vaší strategie jsou skutečnou výzvou které teď čelíte. A na závěr ještě jedna myšlenka. Ti, kteří podporují udržitelnou zprávu lesů, žijí déle, mají víc přátel a mají také lepší milostný život. A pokud nám nevěříte, tak to zkuste. Děkuji. Bardzo děkujeme. Mnohokrát děkujeme. A teď eh, si dáme debatu, otázky a odpovědi. Pan poslanec Dorfman. Ano, jako první. Myslím. Paní poslankyně Kestinger. Děkuji. Já si myslím, že obě dvě ty přednášky byly eh, velice napínavé a zajímavé. Já bych se zeptala na ten systém DS a ke eh, skutečné uskutečnitelnosti. My dobře eh, víme, že v Evropě je, eh, jsou desítky tisíc vlastníků lesa, 60% mm, je v soukromém vlastnictví a tento systém by znamenal, že k vykácení by se, to by se všechno muselo prodávat přes systém mícení, eh, jak by to bylo vlastně eh, vůbec realizovatelné, tohle ten systém. Vzhledem k tomu, že ten systém se tak jako tak má v Evropě reformovat. Jak by eh, tohle, něco, tohle vůbec mm, mohlo být realizovatelné? Mě ta čísla dávají dojem, že to je nerealizovatelné. Pane Simonci, eh, to, co jste říkal, eh, bylo velice pěkné a eh, zcela s vámi souhlasím, že trvalé udržitelný obhospodařování lesa ve všech sociálních, sociálně-ekonomických rozměrech přináší obohacení. A je třeba takto pokračovat do budoucna. Děkuji. Děkuji. Ehm, vidíte, jaká je to skvělá zpráva? Paní poslankyně Paulsen. Tak, herr ordförande och till alla före... Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat všem řečníkům. Byly to velmi zajímavé prezentace. Chtěla bych také připomenout, že lesy, evropské lesy, jsou vlastně docela jednoduchou záležitostí. Nemáme nějakou mimořádnou diverzitu. Možná, že na to vždy nemyslíme, ale na severu, na severu Evropy v lesích eh, nějakých 99 všech eh, druhů eh, jsou druhy obecné, obyčejné, je eh, velmi obtížné nějak rozčlenovat. Máme jednu či dvě, jedno či dvě procenta specifických druhů, které mohou žít pouze v celá specifických biotopech. To znamená, že naše severské lesy jsou opravdu odlišné, výrazně odlišné od tropických lesů, kde 90 eh, představuje druhy specifické a pouze 10 eh, obecné. A to by z našich lesů mohlo vytvořit eh, skutečně excelentní základnu pro produktivní lesnictví. Eh, je nás na této zemi čím dál tím více a zemědělská půda se bude čím dál tím více smršťovat, protože země nenarůstá zároveň s růstem obyvatel na této planetě. A budeme zapot- mít zapotřebí stavebních materiálů, e, energií, budeme potřebovat nové chemické, e, neškodlivé e, produkty a rovněž budeme potřebovat textil a já osobně chci říct, že jsem přesvědčená o tom, že textil převezme roli, kterou v tuto chvíli ještě E, nese e, papír, myslím teď konkrétně na CO2, a bude zároveň zapotřebí také chránit naše vodní zdroje. Takže les je mimořádně důležitý. A to rovněž platí pro ty, e, kteří žijí v blízkosti lesů. Já žiji na zemědělské usedlosti osobně, která má lesy všude kolem. A když e, tedy hovoříme o strategii v lesnictví, tak nezapomínejme, že tady existují e, základní suroviny, které sebou nese les e, správně spravovaný, a dřevo je e, jedinou e, základní surovinou, která má než samé výhody. Je e, výbornou základní surovinou, mimořádnou a i z tohoto důvodu je skutečně zapotřebí ji dále rozvíjet a obnovovat užití lesů. Bardzo proszę. Pan poslanec Ošuch. Děkuji pane eh, eh, předsedo. Pane profesor, eh, zeptal bych se vám. Vy jste dotknul ve dvou větách systém financování lesního hospodářství. Mohl byste to rozvinout, prosím? Mně jde o to, jestli v zemích Evropské unie jsou lesy zatížené daněmi a jestli je to ohrožuje. Eh, jsou to eh, například eh, daně z příjmu u nás 2% a z takových příjmů. Mohl byste k tomu něco říci? Děkuji, pan poslanec Branen. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka k konkurence ve využívání půdy. Poslanec Řešil my, máme, eh, my víme, že půda má sloužit potravinářskému využití a, a my vlastně využíváme půdu k našim potravinám někde jinde než mimo Evropu. 40% eh, eh, zatím ji využíváme k potravinářství a časem budeme muset ji využívat více. Potom tady máme tak další požadavky a sice, abychom toho více využili pro biopaliva. Zatímco lesnictví bude chtít uh, sázet více lesů, takže opět tady máme uh, určitý um, boj uh, s klimatem, uh, se změnami klimatu. A potom tady máme také poptávky, uh, poptávku po uh, výstavbě obytné. Máme stále menší rodiny a lidé žijí déle. Takže je tady velká poptávka po eh, půdě v hustě za eh, osídlených oblastech Evropy každopádně a potom příchod klimatických změn, který eh, tak trochu mění základní parametry celé situace. Do jaké míry takový scénář ovlivňuje naše města? Tady myslím zejména Mm, tedy eh, na venkov, ale jak to bude měnit města? Eh, budou města eh, se zhušťovat, tak aby se stávala více Hongkongem a méně Floridou? zahušťovala se, se osídlení v městských centrech, čili jakým způsobem je navázaná lesnická politika na naši městskou politiku, politiku městského rozvoje. Děkuji, pan poslanec Vegas. Eh, Děkuji. Děkuji. Eh, vlastně evropská politika pro eh, lesy. Já musím říci, a omlouvám se za to, ta politika by mohla být lepší. V minulosti, alespoň pokud je o Portugalsko, tam se uplatňovala zemědělská politika a zemědělství eh, bylo odsunuto na okraj. Eh, Platnila se politika eh, rybolovu a u nás už nejsme teď schopni si vyrobit pro sebe dost ryb. Takže nevím, jestli evropská lesnická politika bude vůbec něco dobrého pro nás vzhledem ke zkušenostem z minulosti. Zejména proto, že ta politika by se koncentrovala na určitou tržní vizi Eh, řešili by se problémy, které se doteď eh, vlastně se nepodařily vyřešit. Už eh, zde zaznělo, že lesy že lesy mají dlouhý životní cyklus z hospodářského pohledu. Tady máme velké obtíže a riziko, zejména v jižních zemích. A také Tady máme eh, poměrně eh, roztříštěnou strukturu. V Portugalsku eh, máme 3 miliony hektarů, ale 86% jsou malé lesní parcelky. Nemáme u nás ani katastr. Nevíme, kdo je vlastníkem některých těch eh, parcel nemáme systém registrace lesního, lesních pozemků, jenom 3% eh, jsou v rukou státu. Já si dělám starosti s tím, že prostě pro nás je zjevné, že pouze prostřednictvím veřejné politiky, díky eh, silnému zapojení veřejných orgánů, se nám podaří uh, opravdu eh, postupovat vyváženě, protože eh, uplatňovat tržní řešení v té situaci, která eh, zde byla popsána, by nás sotva vedlo k naplnění těch našich ambiciozních cílů. Na druhou stranu si myslím, že jedna část problémů souvisí s následující věci. Z mého pohledu je třeba sázet na lepší využívání dřeva v různých oblastech prostřednictvím příslušných pod, mm, stimulů. Například bychom měli mnohem lépe tuto surovinu využívat ve stavebnictví. Tím se potom můžeme vyhnout problémům, eh, které se objevily v Portugalsku. Tam ten sektor se příliš eh, zaměřuje na výrobu papíru, a velká část našich eh, lesů jde na výrobu eh, papíru a tak bychom vůbec neměli eh, postupovat. Děkuji, pan poslanec Vojtěchovský. Děkuji, pane předsedo. Navázal bych na vystoupení profesora Šiška. I když veškerá vystoupení byla velice zajímavá, rád jsem si je vyposlechl ten vliv eh, lesů na emise oxidu uhličitého, to bylo impozantní, co jste tady říkal, jak nám eh, lesy pomáhají a jak je to vůbec možné, se můžeme divit. Jak to, že je tady problém započítat lesy eh, do financování emisí CO2? Zdá se to vlastně jako ideální prostředek k zachycování uhlíku. Čili proč je s tím nějaký problém? Vůbec by neměl být s tím problém. Očividně je s tím politický problém. Aby lesy do té, započítat, abychom lesy započítali do té bilance. Ale zdá se, že v té celé klimatické bitvě nejde o klima tedy, ale jenom o určitý biznis, který eh, souvisí s celou tou věcí a lesy se do ní prostě nevejdou a proto nejsou zohledňovány. Proto jsem rád, že jste nám zde vysvětlil, jak lesy hrají velkou roli v omezování emisí oxidu uhličitého. Poslanec Ropé. Pan poslanec Ropé, tak. Ačiū pirmininkė, tikrai Děkuji, pane předsedo. Já jsem vyslechl všechny ty vystoupení s velkým zájmem a radostí. E, bylo to velice aktuální. Chtěl bych e, upozornit na několik věcí, které ale nezazněly. U nás v Litvě představuje lesnictví velice důležitý sektor. Je to velice důležitý zdroj pracovních e, míst a aktivity. A Proběhl u nás proces restitucí, e, původně byla řada lesů ve státních, lesí, ve státních rukou, prakticky všechny teď se dostávají do rukou soukromých. Vznikají tedy soukromé subjekty a samozřejmě, že s zprávou e, lesů e, jsou nové problémy, objevuje se e, celá řada nových otázek. Nás by zajímala e, praxe v jiných členských státech, e, co do zprávy lesů, tak abychom nalezli i vyvážený postoj k těm požadavkům ochrany životního prostředí. A pak ještě větrné elektrárny, které ty velké a větrníky jsou často stavěny uprostřed lesů, jak jsem eh, četl. U nás eh, v Litvě je toto zakázáno. A musím říct, že to je přitom zajímavý fenomén. Mě by docela zajímal váš názor eh, k této věci. A ještě něco. Prostě u nás neexistují zatím stabilní vztahy, vztahy spolupráce. Je tam celá řada subjektů, celá řada zúčastněných stran, vlastníci lesů, lovci, sběrači lesních plodin, sběrači hub a tak dále. Někteří z nich si myslí, že mají specifické postavení. Je to také téma. Poslanec Kužmiuk. Já navážu eh, na to, eh, o čem hovořil pan eh, poslanec Vojčechovský, když se ptal profesora Šiška. Pane profesore, vy jste na číslech ukázal, oč levnější je pohlcovat oxid uhličitý lesem ve srovnání s metodou zatlačování toho, tedy oxid uhličitý pod zem bylo to asi 20krát, 30krát výhodnější eh, ve prospěch lesa. Takže s údivem můžeme eh, vlastně eh, brát na vědomí to, že pohlcování oxidu uhličitého lesy nebylo zohledněno v klimatickém paktu. Paní zpravodajka tady dnes hovořila o tom roztříštění vlastnictví eh, lesa jako důležitý problém, který je třeba řešit. Ale eh, u nás v Polsku 85% eh, lesů patří státu. Takže ten problém a vlastnictví tady, můžeme říci, je okrajový. Takže rád bych se zeptal, proč tahle věc pohlcování oxidu uhličitého v lesích není zohledňována v té eh, souvislosti s boje s klimatem. Děkuji. Takže teď eh, jsme si vyslechli eh, poslance Evropského parlamentu. Ještě tady máme navrhovatele stanoviska Evropského sociálního a hospodářského, hospodářského sociálního výboru. Může si vzít slovo, jestli tady je, ale nevidím ho tak eh, dáme teď prostor eh, našim expertům. No tak kolik máme času, pánové, no. Tak myslím, že alespoň pět minut každý. Dámy a pánové, Ptal jsem se, eh, kolik máme eh, času, protože eh, ty otázky jsou nesmírně závažné a je na ně možné odpovídat velice dlouho, ale pokusím se to co nejvíce zhustit. Řeknu vám to z pohledu předsedy klimatického konventu, který připravoval několikrát dokumenty pro klimatické samity a můžu vám říct jedna to, že eh, eh, klimatická umluva a protokol eh, z Kyoto považují na stejné rovině za, stejno, za stejně hodnotná dvě, dvě, dvě, dvě činnosti. Za prvé zvyšování efektivního využívání energií a za druhé náhradu toho, co člověk zničil v minulosti. Čili Eh, obnovu eh, systémů, které umožňují člověkovi dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu, čili regenerace přírodních systémů. A to souvisí s tím polcováním uhlíku. A v zásadě, proč eh, nebo komu záleželo na tom, aby tam bylo to polcování. A já vám řeknu upřímně, že Američanům i oni psali klimatickou úmluvu a protokol z Kyoto. Zatímco klimaticko-energetický balíček, můžeme říci, nemá nic společného s eh, klimatickou úmluvou. A kdyby eh, dokonce eh, tady hrál oxid uhličitý velkou roli v změnách klimatu, tak celá Evropská unie nemá rozhodující vliv na celkovou mm, bilanci obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Je nás prostě příliš málo. Jiní eh, ho vytváří daleko více. A ještě jednou bych eh, toto zopakoval, abych tady udělal určitou tečku zatím. Ale dámy a pánové, emise eh, skleníkových plynů není důležitá v přepočtu na počet států, ale na počet obyvatel. Proto tady byly tak různorodé cíle v Kyotském protokolu a také byly eh, odlišné pro eh, Čínu a pro eh, rozvojové země. Čína vytváří hodně, ale má nějaké tři tuny na hlavu. U nás máme v průměru 12 tun na hlavu. Lucembursko 28 tun. A vůbec ještě nehovoříme o výrobě a o konzumaci. Můžeme někde vyrábět a někde jinde spotřebovat. A teď eh, o významu lesu. Já jsem byl vyjednavačem mimo jiné, nebo tehdy stará patnáctka řekla, že bude eh, ratifikovat kyotský protokol pod podmínkou, že lesy nebudou započteny do eh, toho systému. A mimo jiné proto kyotský, proto, uh, protokol vešel v život. Byl podepsán a ratifikován Ruskem i Evropskou unii díky tomu vlastně mohl eh, vejít v život a Spojené státy ho eh, nepodepsali eh, z prostého důvodu. Navzdory tomu, že byli spoluautory, nedopadl konsenzus s využíváním toho polcování uhlíku. Spojené státy řekly, my nemáme na to, abychom mm, měli auta, které budou spotřebovat málo. My máme obrovské prostory kde můžeme eh, využívat přírodní bohatství, aby to sloužilo člověku. Tak tolik k historii. Ale proč tedy lesy u nás nejsou započítány? Tak eh, navzdory tomu, že to je zjevné. A je tady eh, ta věc k, s velikostmi lesu. Máme tady polské specifikum například. Je takové kulturní dědictví v Polsku od jak živa byly lesy státní. Nejdřív se mu říkal Královský les, ale potom to byl vždycky státní les. A používalo se to eh, pouze v případě, že bylo třeba, když byl stát ohrožen. No, což neznamená, že by nebyly eh, soukromé eh, lesy, ale v úplně jiném rozměru. A za posledních 90 let, protože letos se slaví 90 let státních lesů, mm, už, jsou ty, už mají lesy 78% povrchu A věda nám ukazuje, že abychom zajistili ekologickou bezpečnost státu, a tím se myslí čistý vzduch pro každého, čistou vodu pro každého a, a zachování biorozmanitosti, to znamená nevyhne žádný druh, tak je třeba alespoň 30 země pokrytých lesem. Což neznamená, um, že by se eh, ty lesy nemohly hospodářsky využívat. A polským specifikem je, že polské státní lesy se samofinancují a zároveň eh, plní veškeré eh, funkce, které jsou společensky potřebné. Čili lesy jsou dostupné pro společnost, můžeme tam chodit na borůvky, na houby, chodit tam a také podle příslušného systému eh, hm, tam lovit. To je v ústavě. Takové jsou zákony. Ale 30% eh, země musíte eh, mít pokryto, máme pokryto tedy státní lesy, to neznamená, že bychom neměli mít soukromé lesy, ale soukromé lesy mají úplně jiné cíle. Soukromý les je soukromý a státní les má zajistit bezpečnost občanů. proč eh, nevyužíváme takového, takový jednoduchý mechanismus? No zaprvé proto, že v Evropské eh, unii není proto politická vůle. To je první věc. A potom za druhé z toho důvodu, že různé státy to mají zorganizované eh, různě a na to bych vám vlastně takhle odpověděl. V Polsku máme nesmírně centralizovaný systém. Máme generálního ředitele lesů, 430 revírů, jedním eh, rozhodnutím změníme celou politiku a tečka. Tam není žádná demokracie. Vládne zákon, věda, výzkum a na základě toho se jedná. Tak to tak vypadají eh, polské státní lesy. financují se, ale placují, eh, platí veškeré daně, včetně DPH. Spolupracují s samozprávou, budují silnice, zpřístupňují lesy financují eh, vědecký výzkum a také propagaci. To je naše kulturní eh, dědictví, které trvá stovky let. A to chceme také přinést eh, Evropě jako své věno. A říkám vám, že tohle je pro Evropu vzor. Teď samozřejmě mm, máme také mm, soukromé lesy, a ty jsou také rozkouskované. A, jestli, a mohou využívat to, o čem tady hovoříme, do zapojení eh, evropského systému obchodu s emisemi? Ano. A nemusí se sjednotit eh, v rámci inventarizace a činnosti. To je možné. Kdo v tom má eh, pomoci? Polské státní lesy, to je jejich činnost a tímto směrem jsme také připraveni k tomu, aby soukromé polské lesy byly zapojené do evropského emisního systému, obchodu s, s, s emisemi. Máme obrovské problémy s financováním pouhé Natury 2000 a biorozmanitosti. Odkud máme brát ty peníze? Pouze a výlučně z hospodaření s lesy, proto, abychom eh, upravili, eh, bioroz, eh, tedy zajistili biorozmanitost. Jak máme vlastně určovat ukazatele dobrého lesa? Například podle biorozmanitosti pro příslušné příslušný typ lesa a pro fázi životní toho lesa. Eh, les na vrcholku, to je 350 tun eh, eh, CO2 schromážděných na hektaru v kůře, v dřevní mase a v podzemí. A můžeme to využít tím, že budeme mít dřevo vyráběné bez emisí, a um, biomasu uh, vyráběnou bez emisí a zároveň uh, zachovat bio, různorodost, bio, rozmanitost, které, uh, které a um, nesouhlasím s vámi, že naše, naše lesy nejsou tak biorozmanité. Vy jste tady říkal o nějakých šestistech tisících druzích stromů. A já vám můžu ale říci, že dohromady eh, je popsáno 2,5 eh, v milionu druhů. Mm, takže eh, biorozmanitost je určitě obrovská. Takže pokud jde o využití lesů, pohlcování to je nejlevnější metoda. Tady v Evropské unii klimaticko-energetický balík směřuje k novým technologiím. Pouze k novým technologiím novým technologiím, kde eh, není zřejmé, jaký má být efekt, pokud jde o eh, co nejlacenější, nejrychlejší dosažení cíle, ale spíš jde o to, eh, jak zavést ty technologie a, to, a jak na těch technologiích vydělat samozřejmě. To je úplně pochopitelné. A tady eh, se dostáváme k energetice eh, větrné. Podívejme se znovu na eh, polský systém. U nás probíhá obrovský rozmach větrných elektráren, protože tady je politická vůle našeho, naší vlády a vytvořili jsme proto podmínky, ale nevytvořili jsme takovéhle podmínky pro geotermii. A ta je ale mnohem levnější, jednodušší a samozřejmě nám dává možnosti obrovské pro výrobu elektrické energie a tepla. Nevím, jestli jsem tady eh, na něco nezapomněl, ale každopádně bych řekl, ještě způsob financování eh, polského lesního hospodářství, to je samozřejmě jiné, to už jsem vlastně o tom mluvil. Je to samofinancování. Od eh, získání nezávislosti po první světové války jsme řekli, lesy se budou samofinancovat, to bylo mm, nechtějte po nás peníze, a zajišťujte eh, všechny statky pro společnost. A eh, doteď to funguje. A zároveň bych řekl, že v meziválečné době není pravda, že eh, se lesy nedofinancovaly. Naopak, tehdy stát vykupoval soukromné, soukromé lesy, 400 tisíc hektarů. A teď já poděkuji, eh, pane předsedo, eh, za celou tu debatu eh, a za to, že jsem zde mohl vystoupit. Ta evropská strategie je velmi důležitá, ale prosím pamatujme na specifika jednotlivých zemí a zamýšlejme se nad tím, jak využívat ta specifika k dosažení našeho cíle. A naším cílem musí být co nejdříve znížení oxidu uhličitého, Eh, ochrana biorozmanitosti a zvyšování počtu pracovních míst na venkově. Tam, kde eh, jich máme hodně, je tam dobré zemědělství, ale i dobrá různorodost. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Děkuji vám, pane profesore. Eh, pane profesore. Eh, mohl bych říci, že příliš málo lovíte. Rolníci si nař- eh, litují na velké eh, škody, které působí lesní zvěř, včetně divoké, divokých prasat. Dámy a pánové, víme, že to je vážný problém. Proč? Protože protože v Polsku teď máme africký prasečí mor máme už, eh, našli jsme už čtyři eh, eh, z, z, z čtyři mrtvá zvířata, ale mezi těmi odlovenými zvířaty jsme to nenalezli. Jako myslivci to musíme dva týdny vždycky čekat na výsledky. A proto myslivci teď přestali vykonávat odstřel divokých prasat. Odkud eh, tady najednou eh, byla ta čtyři zdechlá eh, prasata? Bylo to při východní hranici. Nikde ovšem mezi zastřelenými živými prasaty nebyl tento virus. Děkuji. A, teď pan Simons, prosím. O pana odniesiejcie. Pan Simons, bardzo proszę. Prosím, pane Simonsi. Děkuji. Já to beru tak, že většina těch vystoupení byly připomínky k mé prezentaci. Mám tři stručné body. Za prvé, máme k dispozici spoustu půdy. Nevyužíváme ji účinně. Potraviny jsou příliš levné, takže plítváme. Příliš plítváme potravinami. A na zemědělské půdě také nevyužíváme rozumně stromy. Druhá věc se týká uhlíku jako komodity. Uhlík je nejproměnlivější komoditou, kterou máme. Na nízké úrovni je to 50 eur za tunu jako dříví na topení a na nejvyšší úrovni je to 100 miliard eur za tunu jako diamant. Stejný prvek, uhlík. Nám se to nelíbí, to velké rozmezí, takže jsme vytvořili nový nízký limit pro atmosférický uhlík. A když jsou to 2 eura, nebo 5 eur, nebo 10 eur, je to rozhodně hodně pod cenou. Takže trh nefunguje z hlediska ochrany a změny klimatu a trhu s uhlíkem. A Evropa má velké, velkou příležitost v Limě na konci roku a v Paříži v příštím roce, aby to změnila s tím, že podpoří určitý přístup k půdě, to znamená vlastnictví, zemědělství, abychom i tyto dva prvky zapojili do celkové skladby. Ještě jednou vám děkuji za pozvání. Bardzo, bardzo děkuji. O jedno zdanie prosím. Pan... No, děkuji a ještě poprosím, eh, poprosi pan profesor eh, Šiško o větu. Ještě jednu věc. Eh, jako Evropská unie dovážíme hodně potravin. Máme také omezené uh, zásoby v půdním fundu. Máme tady také samozřejmě degradovanou eh, půdu a jediná možnost, jak zvýšit eh, její kvalitu, je zajistit, aby více ta půda eh, pohlcovala oxidu uhličitého. Takhle můžeme zvýšit efektivitu. Děkuji vám. Málo kdy se nám, dámy a pánové, podaří, že pan předseda nemusí eh, nikoho omezovat, tak jsme to dnes měli a proto jsem velice rád, že jsem neměl tu nevděčnou eh, roli eh, omezovat vaše vyjadřování. Takže neomezuji vás, ale ještě jsme tady neměli spoustu jiných příležitostí. Máte, máte slovo, prosím. Vorsitzende, ähm, ich darf mich auch mal richten. Děkuji, pane předsedo. Já bych také poděkoval a všem našim odborníkům, kteří dnes přišli a byli k nám k dispozici. Já myslím, že jsme se dotkli těch nejdůležitějších témat obsahově, která se týkají tedy lesnictví i k uh, pracovních míst v lesnictví, ale především také té multifunkční uh, role uh, e, role udržitelného lesního hospodářství. které musí být ehm, součástí budoucí politiky, středovodem budoucí politiky. Globálně důležité lesy v Evropě, to je zřejmé, a regionalita systému. I když to ehm, vnímáme v eh, evropském kontextu, je docela jasné, že především naše regiony tady eh, v centru pozornosti u nás jsou a mm, Myslím si, že trvalé udržitelné lesní hospodářství, to už je nezvratné. Musíme pracovat na lesnické strategii pro eh, lesy ve státním vlastnictví, to je úplně jasné. Pro ty v soukromém vlastnictví je to, myslím, také eh, logické, protože eh, princip trvalé udržitelnosti vlastně vznikl v lesnictví a v žádné oblasti to není nic jasnějšího než tady trvalé udržitelné hospodáření. A je třeba také vytvářet povědomí v společnosti ohledně toho, jak je, jaké poklady kolem sebe máme. A vy jste, myslím, docela jasně řekl, že jsme nepřišli o biorozmanitost v lesích a z eh, ekologického pohledu, když se podíváme na nezávislost eh, fosilních nositelů energie, tak eh, tady máme multifunkční eh, roli, na kterou můžeme být společensky hrdí a na kterou můžeme navazovat do budoucna. A především eh, můžeme, musíme zapomínat, nesmíme zapomínat poděkovat těm, kteří udržují naši krajinu tímto způsobem. Myslím si, že potřebujeme lepší koordinaci na evropské úrovni. Máme tady také návrh komise a určité eh, náměty, ale myslím, že především my tady v Evropském parlamentu na to můžeme dále zapracovat, abychom to všechno zlepšili. Jsem přesvědčená, že oblast eh, energetiky, klimatu a eh, lesního hospodářství, to je velmi důležité trio a je třeba to koordinovat. Takže ještě jednou říkám, děkuji vám mnohokrát za spolupráci s experty a děkuji eh, všem kolegům eh, za eh, intenzivní účast, aktivní účast a za dotazy. Také jsem velice ráda a nebo těším se na intenzivní spolupráci v nadcházejících týdnech a doufám, že význam lesa a lesního hospodářství dnes odpoledne jasně vyšlo na najevo. Děkuji. Dobrá, říká pan předseda. Dámy a pánové, toto naše slyšení bylo velice Eh, intenzivní. Eh, děkuji eh, přítomným i předešlým expertům. Mnohokrát děkuji. Děkuji i vám. Budeme dále pracovat. Myslím si, že jsme teď dostali takový tedy spoustu podnětů, na námětů k přemýšlení. jistě se budeme muset zamýšlet nad tím, co zde zaznělo. Dámy a pánové, eh, zítra eh, bude třeba být ukáznění, buďte tady už v 9, bude hlasování, vezměte si hlasovací kartičky a musíme hlasovat rychle, protože potom už máme pozvané hosty na určitou dobu abychom mohli tedy eh, postupovat podle pořadu jednání. Děkuji vám. Já tady zítra, zítra nebudeme už e, mít akademickou čtvrthodinku, začneme úplně přesně v 9 a vezměte si kartičky na hlasování. Ještě jednou vám děkuji.